Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové. Zahajuji opětovné zasedání zemědělského výboru. Na programu máme mnohé a proto bych navrhoval bez dlouhých úvodů hned se pustit do práce bod pořadu číslo jedna, schválení programu. Pokud k tomu není žádných námitek, tak je tímto pořad jednání schválen. A můžeme přistoupit k bodu pořadu číslo dvě. Jako obvykle je naše zasedání streamováno a máte k dispozici tlumočení do 16 jazyků, úředních jazyků Evropské unie. K dispozici dnes není řečtina, Estončina, malčtina, galština, švédština, slovenština, chorvačtina, malčtina, všechno ostatní k dispozici je. Dále bod pořadu číslo 3. zápisy zasedání z uplynulých schůzí, to znamená 10. července, 22. 23. července a 4. září. Pokud není námitek proti těmto zápisům, tak je můžeme považovat za schválené. A nyní bod pořadu číslo 4. Vy jste požádali, abychom zařadili do programu eh, výměnu názorů se zástupci komise, a sice DG Agri a DG Trade, eh, na téma dohody eh, s Mercosurem a také k dalším obchodně politickým tématům a sice v rámci zasedání našeho zemědělského výboru. A tudíž srdečně vítám mezi námi pana Klárka z Generálního ředitelství pro zemědělství. Je samozřejmě osobností velmi známou těm, kteří jsou znově zvolen, no, zvolenými poslanci. A dále vítám pana Jorgensena z Generálního ředitelství Trade. Vy dva samozřejmě se můžete dohodnout, kdo z vás se ujme eh, mikrofonu jako první, anebo jste se již domluvili. Jak víte, eh, dohoda o volném obchodu Mercosur je eh, tématem velmi frekventovaným a v červenci jsme o tom hovořili s komisarem, zejména pokud jde o dopady této dohody eh, na odvětví eh, drůbeže, eh, ale také vepřového, etanolu, cukru, pomerančové šťávy a tak dále, abych vyjmenoval pouze několik příkladů. A také jsou to otázky geneticky mm, modifikovaných plodin, které eh, často diskutujeme. Proto Máme radost, že se eh, mezi námi. Eh, oba máte k dispozici 20 ehm, minut s tím, že se o tento čas podělíte, tak abychom měli následně ještě čas na diskusi. A vidím, že se již nyní hlásí mnoho kolegyň a kolegů do diskuse téměř všichni, by se dalo říci. Spíše bychom se mohli pozeptat, kdo se do diskuse nehlásí, to by bylo snažší. Takže můžeme začít. Pane Klárku, začnete vy. Děkuji. Jmenuji se Clark a jsem ředitelem pro mezinárodní vztahy eh, DG Agri a doprovází mě pan eh, Jorgensen, který má na starosti Latinskou Ameriku v DG Trade. Já budu hovořit o zemědělském složce dohodě eh, Mercosur a Matias pak pohovoří o širším kontextu této dohodu, dohody. Eh, to znamená o ostatních věcech, kromě zemědělství a také o dalších vyhlídkách nadcházejících měsících. Dovolte, abych eh, trošku pohovořil o kontextu. Jedná se o nejdůležitější obchodní dohodě, kterou eh, vlastně jsme uzavřeli je to v řádu Kanady, Japonska, Mercosur je šestou největší světovou ekonomikou a e, velkým trhem. Samozřejmě Evropská unie má velmi těsné historické, kulturní vztahy s tímto regionem a skutečnost, že se nám podařilo uzavřít tuto dohodu, vysílá velmi silný signál zbytku světa, a zejména e, Spojeným státům a panu Trumpovi, že Evropa a Latinská Amerika Amerika jsou otevřené obchodování, že věří v otevřené trhy a v vyhýbání se protekcionismu a v vztahy založené na pravidlech. To je základem eh, této dohody a to je také širší politický aspekt, eh, na němž se tato dohoda zakládá. Pokud jde o zemědělství, tak nebudu předstírat, že to eh, eh, nebyla složitá jednání, byla nesmírně složitá. Mercosur je nej konkurenceschopnějším vývozcem zemědělských produktů a zemědělství byla vlastně naše hlavní produkt, priorita v tomto ohledu zemědělské produkty. Samozřejmě jsme proto museli učinit významné ústupky v zemědělství, ale domníváme se, že se tak podařilo vytvořit rovnováhu mezi uspokojením zájmu e, zemí Mercosuru a současně se nám podařilo ochránit choulostivé nebo zranitelnější zemědělská odvětví v Evropě. Eh, nebudu zacházet do podrobností jednotlivých zemědělských odvětví, protože tato informace jsou veřejná, ale zdůraznil bych eh, ta nejchoulostivější odvětví hovězí, drůbež, cukr, etanol, rýže, Tady jsme skutečně opatrně, pečlivě kontrolovali přístup na trh pro Mercosur, na evropský trh, tedy e, pro tyto choulostivé e, produkty. My jsme neliberalizovali trh, ale zavedli e, jsme určitě té eh, kvóty, eh, to znamená v případě hovězího, nebude to tak, že celý objem hovězího bude mít možnost vstupu eh, na evropský trh do roku 2028 a to platí také pro etanol a další produkty, ale nad rámec toho se nám podařilo eh, přesvědčit Mercosur, aby přistoupili na produktovou segmentaci, například v odvětví, eh, odvětví drubežího nebo hovězího jsou různé produktové eh, linie a to znamená, že Mercosur nemůže pouze vyvážet ty nejkvalitnější a nejkonkurenceschopnější segmenty a v oblasti hovězího máme kvóty procent, tedy clo, eh, je tady celá řada eh, faktorů, které zmírňují určitý negativní dopad na eh, evropský trh. Dohoda Mercosuru také obsahuje určitý mechanismus pojistek, to znamená v případě nárůstu dovozu, které by destabilizoval, eh, který by destabilizoval sektor v EU, můžeme okamžitě přijmout opatření na zvýšení cla celní sazby a to by eh, zmírnilo eh, tyto potíže. To je tedy jedna část, kde eh, ty pojistky se vztahují také na produkty, které podléhají celním kvotám. Pokud jde o choulostivé produkty, tak bych také obrátil vaši pozornost na skutečnost, že v rámci dohody jsme vyjednali také systém řízení kvot, které budou eh, zcela eh, rukou EU a evropských dovozů, takže můžeme řídit tok obchodu z Mercosuru na základě licencování, abychom zabránili určitým eh, náhlým vzestupům toku produktů. Pokud jde o určitý určité defenzivní zájmy EU, tak jedno z překvapení v rámci jednání byl rozsah, kdy Mercosur byl velmi defenzivní v zemědělství. Má velmi vysoké celní tarify v oblasti sektoru, například olivový olej, mléčný sektor, víno, alkohol a na druhé straně Evropská unie má řada ofenzivních zájmů v, na trhu Mercosuru. A tudíž eh, se na to musíme dívat nejenom z hlediska našich defenzivních eh, zájmů, ale také z hlediska příležitostí, které eh, Mercosur skýtá pro evropský trh, například nápoje, víno, čokoláda, olivový olej, vepřové, hovězí a tak dále. Takže je zde celá řada možností a příležitostí pro evropský evropský trh e, nebo evropské produkty na trhu Mercosuru. Mercosur také přistoupil na to, že bude plně chránit celkem 350 e, e, ochranných značek nebo značek původu tedy zeměpisných eh, indikací a to je pro nás, pro mm, evropský eh, trh velmi důležitý prvek. Evropská je známa svou kvalitou, pověstí, udržitelností produktů a eh, zeměpisné značení jsou určitou avantgardou naší globální pověstí a ta dohoda určitě spečetila tuto pověst. Ještě několik bodů důvodu. Panovala určitá pochybnost o eh, tom, že eh, ta dohoda by mohla podkopat eh, standardy evropské ochrany zdraví a nezávadnosti mm, potravin. Nic není méně pravdivé než toto. Naše standardy jsou skutečně neotřesitelné a všechno, co je dováženo na evropský trh, podléhá velmi přísným kontrolám. Naopak my se domníváme, že ta ochrana bude eh, ještě zvýšena, protože eh, dohoda obsahuje kapitolu, v rámci níž budeme spolupracovat s eh, Mercosurem na dodržování a kontrole velmi vysokých standardů a oni také uznávají ehm, evropskou udržitelnost v tomto ohledu ohledu. A nakonec panovaly také určité starosti ohledně dopadu této budoucí dohody na eh, eh, klimatické změny, ochranu životního prostředí a opět eh, se domnívám, že mm, se k tomu dá dodat něco velmi pozitivního. Ta kapitola o klimatických změnách zachází mnohem dále, než kdykoliv předtím. Požaduje se tam, že eh, smluvní strany nesmí snižovat eh, Eh, standardy ochrany životního prostředí, klim, ochranu klimatu a tak dále. Eh, obě strany jsou zavázané implementovat a dodržovat celou řadu ekologických eh, konvencí, konvencí ochrany, životních, život, ochrany životního prostředí a um, také Brazílie konkrétně musí dodržovat všechny závěry COP24 a v případě nedohody eh, obou stran eh, anebo nejasností, zda jedna nebo druhá strana implementuje eh, věrně tedy úmluvy nebo standardy o ochraně životního prostředí nebo eh, eh, boje proti klimatickým změnám, tak eh, se musí podrobit arbitráži. Takže je zde celá řada úprav, které jsou velmi přísné a které zaručují dodržování standardu ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám. Děkuji. Ano, děkuji, Johne. Děkuji za tuto Ehm, příležitost, ehm, že si nám poskytl takový trošku širší přehled o eh, této dohodě, protože zemědělství je samozřejmě důležitou součástí této dohody a je to důležitá eh, část ve všech našich obchodních dohodách a jak už John správně řekl, eh, v této dohodě to bylo zvláště souča- důležitou součástí, protože jsou tady některé citlivé věci, zvláště to velký, eh, ten velký trh, který přitahuje pozornost, o které mluvíme. Rád bych eh, v čase, kterým byl přidělen, rád bych vám poskytl některé informace o tom, jak my se eh, celkově díváme na dohodu proč je tak důležitá, proč je důležité, že jsme ji uzavřeli. Za druhé bych vám poskytl nějaké informace o ostatních prvcích dohody. Myslím si, že je pro vás důležité, abyste je vzali v úvahu při vaší práci. Vím, že sledujete i zemědělské aspekty, ale je samozřejmě i důležité eh, podívat se na dohodu jako takovou. A jak eh, John řekl, mm, řekne vám něco o tom, eh, kde se teď nacházíme v procesu a jaké budou další kroky. Tak, nejprve, proč je to tak důležitá dohoda? Myslíme si, že je důležitá z řady důvodů. Je to veliký trh, 260 milionů lidí, šestý, šestá největší ekonomika a důležitá exportní destinace pro EU. A přestože je to menší obchodní partner než například Japonsko, nebo Kanada, eh, tak eh, co se týče eh, přístupu k trhu a toho, co můžeme tady získat, je to vlastně větší dohoda, protože jak Kanada, tak Japonsko byly daleko otevřenějšími ekonomikami, než jsou země Mercosuru. Takže jenom ve mně jeden příklad. Ehm, mám jich pár dalších taky. Eh, co se týče eh, úspor, takže hrubý eh, odhad je, že Kanada, tady je to 300 milionů eur, ehm, a na úspor na tarifech a Japonsko ehm, to bylo půl eh, miliardy a vlastně můžeme eh, říci, že vývozci eh, z EU, tady to máme 4 miliardy eur ročně. Ale nejenom toto. Týká se to i oblasti služeb, je tu velmi důležité takové aranžma a sada závazků, například v námořních službách. To jsou a to, kde e, tedy by evropské společnosti měly z toho mít výhody. Další oblast e, jsou veřejné e, zakázky. Víte, že evropské společnosti jsou velice úspěšné v oblasti veřejných zakázek na federální úrovni a i po celosvětovém měřítku a zvláště v Latinské Americe a i tady. Máme závazky z Mercosuru a tady možná získáme eh, vlastně lepší eh, přístup než kdyby to eh, dělali země Mercosuru sami mezi sebou. Navíc ještě k těmto číslům, která mluví sama za sebe, je tu i skutečnost, že jsme v takové konkurenceschopné kompetitivní fázi v mezinárodní obchodní politice. Posilujeme tady naši pozici a to v regionu, který je pro nás důležitý z obchodních důvodů, ale také proto, že eh, tady máme investice. Evropská unie je největším investorem v Latinské Americe, ale toto ehm, je pozice, která není jen automaticky daná, nemůžeme spát na Vavřínech. Ehm, máme tady důležité eh, konkurenty po celém světě a je jasné, eh, že je tady nový tlak z USA, aby znovu získali významnou pozici v Latinské Americe a také Čína se velmi rychle pohybuje v tomto regionu a je už už, už nás nahradila v celé řadě zemí a Čína v podstatě dnes je největší, nejdůležitějším obchodním partnerem v Latinské Americe a také v Jižní Americe, tedy bez Mexika. Takže eh, je to důležité z celé řady důvodů. Také velmi důležitý okamžik eh, pro nás je určitá nejistota, co se týče multilaterálních vztahů v obchodě. Je důležité vyslat takový společný eh, signál, co se týče pravidel, vzájemné eh, vztahy. Každá eh, strana si je vědoma takových stabilní situace v oblasti investic. Takže to je tak trošku celkové pozadí. A mm, co jsme získali? Máme tady dohodu, která Ehm, je zde zakotvena celá řada prvků, ehm, ale máme tady tři takové oblasti. Eh, jednak je to významné vylepšení přístupu k trhu ehm, pro zboží, eh, průmyslové zboží, kulturní zboží, produkty, je tady vylepšení přístupu zboží, eh, přístupu služeb. Dále vylepšený přístup ke trhu i v oblasti veřejných zakázek. Ale také je tu posílení Eh, celé řady eh, pravidel, která usnadní obchod, eh, která učiní obchod trochu stabilnější, a to vlastně SPS, GBT a takhle práv duševního vlastnictví a jiných oblastech. A pak jsou tu tak v této dohodě myslím, takovým největší vymožeností je ehm, posílení celé řady ehm, evropských hodnot v oblasti udržitelných obchodních vztahů. Takže nejprve se rychle podívejme na to, eh, jak ehm, vypadá stav v tomto zlepšeném přístupu k trhu. Co se týče zboží, to je velmi eh, dobré. Získali jsme, hm, je tady liberalizace, víc jak 90% eh, dovozu z Mercosuru k nám a to se týká klíčových oblastí jako strojírenské produkty, eh, textil, ale také celá řada důležitých eh, zemědělských defenzivních zájmů, jako například víno. A um, toto je vlastně to, to potrhuje to, co řekl eh, John. Je to něco, na co můžeme být velice hrdí. Je to velice dobrý výsledek na tomto poli, také v oblasti zemědělských označení. A Eh, jsou tady eh, taky velké významné vývozy eh, z EU. Takže toto je důležitá věc. Byla to dlouhá, obtížná jednání. Tato jednání nebyla obtížná kvůli samotnému sektoru zemědělství, ale byla obtížná i co se týče průmyslového zboží a služeb a veřejných zakázek, protože my jsme chtěli uzavřít velmi dobrou dohodu pro Evropu. Ono je vždycky jednoduché rychle uzavřít dohodu, ale chcete-li mít dobrou dohodu, tak musíte mm, být vytrvalí a tato dohoda eh, nám eh, dává přístup do celé řady oblastí, které budou důležité pro evropskou ekonomiku, pro služby, námořní služby, environmentální služby a eh, celou řadu dalších oblastí. Veřejné zakázky zase. Velmi důležitá věc, mluvíme o velikém trhu v, na tomto poli v Latinské Americe. To je eh, oblast, kde eh, je hodně takových eh, zakázek, zvláště v zemích Mercosuru. A evropské společnosti ukázaly, že jsou schopny získat mm, kontrakty. Takže to není jenom virtuální přístup, je tady velká transparentnost, je tady navýšený přístup k trhu v oblasti, kde mm, máme celou řadu důležitých kontraktů a vidíme, že trh není úplně uzavřen, jako je tomu třeba v jiných regionech světa. Teď eh, silná eh, pravidla, jak jsem řekl, podařilo se nám Mm, opřít se mm, tady eh, o mm, eh, řadu pravidel v zemích Mercosuru. Já si myslím, že je důležité toto zúraznit. Eh, máme tady konferentní odkaz k kapitole o dalším rozvoji. Kapitola SPS je založena na obezřetnostním přístupu. Dále tady máme, byly přijaty evropské standardy v oblasti automobilového průmyslu v Mercosuru. Um, v celé řadě důležitých um, oblastí a dále tu mm, bylo, bylo přijato a byla uznána práva eh, mm, regulovat některé důležité eh, eh, oblasti. A myslím si, že toto je zase pro nás důležitý výsledek, protože tímto podporujeme to, jak my eh, ustanovujeme pravidla. Je tady velká konkurence a USA a Čína se snaží eh, podporovat zase nebo prosazovat svůj způsob toho, jak se stanovují pravidla a jak se dělá obchod. Eh, dále podpora hodnot EU, to je, myslím, velký balíček. Máme velmi silnou kapitolu o udržitelném rozvoji. Ehm, detaily ehm, jsou tady tato kapitola eh, byla zveřejněna už v červenci. A tady uvidíte ehm, to, že tady jsou eh, závazky ehm, ehm, eh, ratifikovat a není možné se odchýlit od této kapitoly v celé řadě multilaterálních vztahů. A Ehm, mezinárodních, vztah, mezinárodních ehm, standardů týkajících se ehm, pracovních podmínek. To znamená klimatická změna, to je také důležitý výsledek. Toto je první, poprvé situace, kdy Brazílie eh, se jaksi dostala na naši stranu, na stranu EU, eh, e co se týče eh, mezinárodního boje proti klimatickým změnám. Touto dohodou se Brazílie vlastně znovu potvrdila nebo bylo to začleněno jako část balíček, který eh, účinná implementace dohody eh, na poli klimatických změn. Jsou to určité závazky, jako Brazílie musí snížit emise skleníkových plynů. Eh, dále jsou tu kroky, které mají zastavit nelegální odlesňování. Dále tedy v amazonských lesích. A pak ochrana práv zaměstnanců. Kde se nacházíme teď? Jak budeme postupovat ku předu? Víte, že e, toto je asociační dohoda, takže nejde pouze o obchod. Obchodní dohodu nejde jenom o obchod na poli zemědělství, nejde jenom o obchod, ale je to daleko šířej koncipovaná asociační dohoda a vztah mezi námi a zeměmi Mercosuru. A myslím si, že to je důležitý okamžik, protože e, to je významné pro e, zemědělství, pro přístup k trhu Ehm, to je ona kapitola v eh, dohodě, pak jsou to pravidla, která mají dopad na eh, zemědělství, ale bude tady také prostor pro spolupráci a pro dialog eh, daleko širší, včetně důležitých aspektů jako pohoda zvířat mm, a nebo mm, další oblasti. To znamená, je to spolupráce na mm, oblasti politické. Takže my spolupracujeme s IS, vyjednávali se Spojenými státy, kteří vyjednávali politické věci a také spolupracujeme s Mercosurem tak, aby se provedla eh, právní eh, přeskum. Všichni uvidíte text dohody, eh, ten bude zveřejnět, hlavně jednotlivé kapitoly a také, spolupracuje, také pracujeme na technické uspůsobení nebo očištění textu. Je to takové velmi květnaté, třeba tady, tady mluvíme o stovkách, stovkách stran a musíme se eh, postarat o to, aby se to eh, upravilo. Takže toto jsme udělali. Až uděláme toto všechno, tak se pustíme do eh, překladu a pak to budeme mít návrh z komise. Myslíme si, že k tomu dojde někdy v druhé polovině příštího roku, pokud všechno poběží dobře. Ehm, uvidíme, jak práce pokročí ku předu a pak se to dostane do Evropské rady, ehm, bude to předloženo Evropskému parlamentu. Myslím si, eh, že pokud všechno bude fungovat, jak má, tak eh, byste to měli mít před sebou formálně někdy na začátku roku 2021. Ale to je jen teď hm, takový odhad. Děkuji vám. Eh, trošku to trvalo déle, pane předsedo, ale chtěl jsem vám ukázat celý kontext. Děkuji mnohokrát za obě dvě přednášky. Děkuji za to, že jsme měli možnost vyslechnout několik detailů a nyní bych začal kolem koordinátorů, pokud si přejí položit eh, otázku či vystoupit. A pak jste řada kolegyň a kolegů, kteří poprosili o slovo a proto musíme omezit jednotlivá vystoupení vždy na jednu minutu, tak abychom měli ještě možnost si vyslechnout odpovědi na naše dotazy. Jako první kolega Dorfman. Děkuji, pane předsedo chápu a je pravděpodobně i správné, že zástupci komise zde se snaží nám tu dohodu, eh, co jak si představit v co možná nejlepším světle, ale pokud by toho chtěli dosílit, tak by to bývalo měli lépe připravit. Ta zpráva o tom, že byla dokončena ta dohoda, jak se to sem dostalo do parlamentu bez nějakého předchozí informace, bylo to někdy o víkendu, to bylo velice nedobré. Ale musíme hledět na dohodu s Mercosurem pod dvěma aspekty. Za, zaprvé prvé, to je ten aspekt celé té obchodní dohody a ta druhá věc, to je právě ta zeměpisná kapitola. A jistě, tato dohoda, vy jste to také trochu zmiňovali, je z pohledu zemědělství skutečně problematická. My tady máme region, který má vysoký potenciál zemědělské produkce, má obrovský zájem na to, aby mohl vyvážet své zemědělské produkty do Evropy. A zejména proto, protože Zatím zemědělské produkty nejsou těmi nejdůležitějšími produkty, které momentálně jsou dováženy z Mercosuru do Evropy. Ale když se na to podíváme opačně, tak je to trochu jinak. Proto si myslím, že je třeba se na to pedlivěji podívat právě z pohledu zemědělství. Tady dvě tři, tři produkty, o těch se téměř nehovořilo, cukr a hovězí. To je vysoce problematické pro Evropu. My máme cenu cukru, která je pod 300 eur na tunu. Máme příliš mnoho vězího na našem trhu. Takže ono to až tak bezproblematické není, jak se to tady představovali. A z pohledu zemědělství je to prostě podle mě něco, na co musíme pohlížet velice kriticky. Předseda děkuji, kolega de Castro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát samozřejmě také oběma referentům, tedy panu Kládkovi a panu Jergensenovi. Místo tady bylo řečeno. Tato dohoda je e, z pohledu zemědělství vysoce problematická. Pan ředitel Clark e, to zmiňoval. V zemědělství musíme spíše hájet naše zájmy a ty defenzivní zájmy jsou tady důležité než naše ofenzivní zájmy. V zemědělství rozhodně. E, zejména sektor masa, drůbeže a cukru je problematický. E, měli bychom ho hájit a samozřejmě se to týká také ovoce a zeleniny dalších sektorů. Možná bych tady rád podtrhl jednu věc parlament by se na to měl zaměřit. Zatím se příliš o tom nediskutovalo. My tady máme v podstatě první konkrétní diskusi o této problematice na výboru pro zemědělství. A my jsme vždy litovali toho, že se parlament eh, příliš nevěnoval té plné šíři té dohodě. Ano, to je obrovská, obšírná, komplexní dohoda, má mnoho aspektů, je to důležité, my to víme, ale oblast zemědělství a potravinářství je, je pro nás důležitý. A já bych si přál, vy jste tady již na dnes ten časový horizont, aby letos došlo k většímu zapojení parlamentu. Také bychom rádi věděli, jak má přesně fungovat ta ochranná doložka. Děkuji, kolegyně. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Klárku, děkuji mnohokrát za vaše slova a vysvětlení. Jsem poněkud skeptická vůči sudu a moje skepse zůstává i navzdory tomu, co jste řekl. Jednak protože si myslím, že v Evropě máme již dost takovýchto produktů a mm, také proto, že momentálně si nedokážu představit, jak vypadá vlastně ta rovnost zbraní, abych to tak řekla, produkujeme na stejné úrovni. My tady máme eh, čím dál tím více úprav, pravidel, vše musíme dodržovat, blaho zvířat, e, pravidla pro transporty zvířat. Naše občané si přejí místní, regionální produkty. A nyní vy říkáte, to nevadí, je to malé množství. Když se, když se na to díváme z pohledu našeho velkého trhu, ale nyní opět budeme dovážet mnoho zboží. A pro mě e, z toho vyplývá otázka, jak to vůbec chceme vysvětlit našim zemědělcům? Nedokážu si představit, že v parlamentu, v tomto parlamentu nyní máme většinu pro dohodu s Mercosurem. Co se stane s tím, například s tím, že nějaké kvóty nebudou využity? Kdy my například řekneme, že tam budeme mít 100 tisíc tun hověsího, ale my ho prostě nebudeme chtít koupit. Co se stane, když to množství stanovené v dohodě nedovezeme? To je otázka, která je pro mě také důležitá asi nejdůležitější. Děkuji mnohokrát. Předseda, děkuji. Pan kolega Pito eh, zastupuje kolega Hojslinga. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, položit co možná nejvíc otázek v minimu času. Neboť je tady mnoho reakcí na problém Mercosuru, zejména ta forma. Eh, já jsem si tady vyslechl od zástupců komise, jak nám tady to vysvětlili, kdy tedy začnou konzultace Evropského parlamentu a rady, že tady bude. A vy tedy chcete, aby se takto vyjádřila demokracie, ale vy nám vlastně říkáte, že vše začíná zítra ráno. A co problematika volného obchodu? Já tady vůbec nechci spochybňovat volný obchod, ale proč? Proč byste vlastně vyměnili potravinářství za to, abyste získali přístup pro ten automobilový průmysl a další. Neboť my tady v Evropě jsme schopni produkovat úplně stejné potravinářské produkty jako v Mercosuru a vůbec nemáme potřebu je dovážet, protože si to prostě vyrobíme sami. Já nevím. Vy říkáte, že chceme eh, tady zlepšovat eh, naš pověst našich produktů v Mercosuraku, tomu nepotřebujeme dohodu. Koněk je už prosilý nyní a nepotřebujeme další reklamu. To se týká řady dalších produktů. A co, bude, co udělá Mac, eh, Ten například masivně bude vyvážet eh, modifikovanou genetický soju, ale my jsme přeci proti tomu. Pak tady hovoříte o odlesňování a o tom, jak se má upravovat. Tady k tomu nepotřebujeme Mercosur, abychom mohli být proti odlesňování. A je tam celá řada dalších témat, která si vyžádají do, nějakou dodatečné vysvětlení, protože to stále není jasné. A já skutečně bych býval rád, kdyby ta celá věc byla parlamentu předložena dříve a serióznějším způsobem. Je kolega David. Já bych eh, především chtěl konstatovat, že mám velké pochybnosti eh, o těch závazcích, o kterých tady byla řeč, eh, vzhledem k tomu, že známe například postoj současného brazilského prezidenta k ochraně Eh, lesů, eh, pralesů a jejich vypalování. Eh, neumím si taky představit opravdu účinnou kontrolu při těch obrovských objemech zemědělské produkce, o kterých se hovoří. A pokud se tady hovoří o výhodách z hlediska obchodního, pak je potřeba uvážit problém delokalizace a zaměstnanosti, který tedy netrápí zatím eh, naši zemi tak, tak masivně, ale je určitě velmi aktuální eh, v řadě eh, západních zemí. Čili otevřít trh pro produkty z oblasti Mercosuru bude znamenat krok za krokem postupně likvidovat evropskou produkci a tady je potřeba také uvážit, že se jedná o eh, strategicky významné produkty. Děkuji, kolega Kucmiuk. Dziękuję bardzo. Mm, rzeczywiście, mm, panie przewodniczący, panie... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane řediteli, jménem naší frakce, frakce EKR, bych rád vyjádřil své znepokojení. Znepokojení nad touto dohodou. Sám jste říkal, že země Mercosuru jsou velice konkurenceschopné, co se týče zemědělské produkce, asi celosvětově vůbec nejvíce. Což znamená, že se tady dostáváme do jistého boje a v tomto boji nemají evropští zemědělci téměř žádné šance. Tato dohoda nemá záruky, které bychom si přáli mít. Hovořili jste sice o té doložce o ochraně a zárukách, která má hájit stabilitu našeho trhu, ale já se obávám, že tato doložka nebude efektivní dostatečně rychle. Hovořili jste také o dalších dohodách, o dohodě s Japonskem, s Kanadou a s Ukrajinou. Nyní se ovšem věnujeme otázce dohody s Mercosurem a já se ptám, zda Evropská komise dokáže nějakým způsobem odhadnout dopad kumulace všech těchto dohod, které jste zmiňovali, dopad na zemědělské trhy. To jste ve svých projevech nezmiňovali. A dále ochrana životního prostředí a dobré životní podmínky zvířat. My nebudeme moci ovlivnit to, co se bude odehrávat v těchto oblastech v Mercosuru. Předseda, děkuji. Za kolegu Flanagana nevidím a proto navrhuji, abychom zahájili první kolo odpovědí, po té, co všichni koordinátoři své otázky položili, a pak přestoupíme k otázkám dalších kolegů. Děkuji mnohokrát a já se pokusím zodpovědět všechny otázky. Matias mi snad pomůže e, k některým specifickým odvětvím, které zde zazněly, například cukr, cukerní kvóty a hovězí kvóty e, udělené Mercosuru. Dovolte, abych vás informoval, že cukerní kvóty to není nový objem. Nenabízíme nové objemy cukru Mercosuru. My jsme v rámci jednání nabídli Mercosuru eh, nulové clo stávajících eh, VTO kvot 100 milionů tun. Žádné nové objemy nepřijdou do EU. Eh, e Pokud jde o hovězi, opět jsme omezili koncesy na méně než 100 tisíc tun hovězího, to je 1,3 evropské produkce, takže to není velký podíl naší produkce v žádném případě. A navíc ta kvota je rozdělena na 6 eh, let, je to 7,5 cla eh, přiřazeno mm, eh, těmto importům a je to rozloženo na čerstvé a zmražené maso. To zmražené je méně kvalitní, má menší hodnotu než čerstvé a to znamená, že Eh, to bude méně konkurovat evropským producentům, kteři, kteří jsou ve vyšším segmentu, vyš, výše hodnoceném segmentu. My se domníváme eh, ze všech těchto důvodů a navíc máme velmi pevné, eh, silné pojistky, které mohou být aktivovány velmi rychle ze všech těchto důvodů se domníváme, že trh eh, zůstane vyvážený u těchto choulostivých odvětví a eh, tyto eh, dovozy z Mercosuru ten trh určitě neskreslí, respektive mm, nenaruší. A navíc budeme provádět kumulativní hodnocení dopadu a budeme zkoumat tyto dopady, efekty všech našich obchodních dohod, včetně dohody s Mercosurem, jakmile budeme mít čísla, včetně Japonska a včetně tedy dopadu Brexitu. I když zatím nevíme, jaký to dopad bude, tak ten kumulativní eh, dopad nebo hodnocení kumulativního dopadu budeme mít eh, začátkem roku 2020. Provede to DG Agri a společné výzkumné centrum společně s Evropským parlamentem. A dále ještě zazněly další otázky. Zaznělo zde například téma pohody zvířat, jak Matias už hovořil, v dohodě je také téma pohody zvířat. Cílem je zvýšit pohodu zvířat, zejména v zemích Mercosuru, navýšit tuto úroveň mm, na světové standardy, špičkové standardy a jako v ostatních obchodních dohodách máme zde podmínku eh, u vývozů z Mercosuru, eh, tedy eh, nulové clo bude pouze tam, kdy eh, vývozci splní světové standardy, evropské standardy u nosnic. Kolegové se zmínili také o e, geneticky modifikované soji. Už dnes dovážíme soju z Brazílie, Argentíny, z USA za e, nulové clo e, a také z řady dalších zemí. Většina z toho je geneticky modifikovaná soja, to je pravda. Dohoda s Mercosurem eh, nemá žádný dopad na obchod se sojou mezi EU, Brazílií a Argentinou, protože je tam již nulové clo, eh, nové ústupky eh, neposkytujeme v oblasti soji v této dohodě s Mercosurem. A nakonec. Někdo se zmínil o odlesňování. Opět, stejně tak jako Matias, bych rád upozornil na velmi rozsáhlou kapitolu o udržitelném rozvoji v této dohodě. Hovoří se tam o spolupráci v oblasti eh, řízení, eh, v oblasti udržitelného rozvoje, využívání mezinárodních standardů, certifikační systémy, v lesnictví. Dále eh, závazek Brazílie eh, eh, oblast zalesňovat v nadcházejících 12 letech v určitém stanoveném rozsahu a dále jsou tam i závazné povinnosti zlepšovat a zhodnocovat, zkvalitňovat stav lesů na svém území. Ano, děkuji, Johnny. Já si myslím, že jsi odpověděl na všechny konkrétní body, ale chtěl bych ehm, se ještě věnovat ehm, věcem, které se eh, týkaly celkového procesu postupu a zvláště smyslu eh, členů tohoto výboru kontrolovat celý den postup, být informování Já myslím, že to je něco, co se podporujeme, něco, co vítáme. Myslíme si, že tato eh, dohoda měla, měla být eh, kontrolována ve všech oblastech jak průmyslové zboží, služby, zemědělství, životní prostředí. A budu se těšit na celý další proces. Bude to Eh, důkladná, detailně, detailně propracovaný proces, tak jak mm, eh, to máme v Evropské unii eh, před ratifikací této dohody. A víte, že to začne z návrhy z komise a pak rada, parlament, jak jsem řekla, jestli všechno bude fungovat dobře, tak se to dostane sem do parlamentu a to koncem příštího roku a do parlamentu pak na začátku roku 2021. A během tohoto období budeme nadále zohledňovat um, vysokou míru transparentnosti, kterou se nám podařilo dohodnout v tomto negociačním procesu byla to sdílená jednání, tady počáteční návrhy, přišli jsme k tomuto tohoto výboru a do jiných výborů, kdykoliv si toto Evropský parlament požádal. Skutečně jsme se snažili a také se nám podařilo dosáhnout vysoké míry transparentnosti v celém tomto procesu, když to srovnáme s třeba s jinými eh, procesy. Už jsme zveřejnili hodně z textu a ehm, doufáme, že ho budeme moci, moci zveřejnit ještě eh, další ehm, věci a že vám je budeme moci poskytnout. Budeme se těšit eh, na to, že budou pokračovat diskuse eh, v tomto výboru a eh, v celé řadě dalších výborů Evropského parlamentu. A bude to jistě zajímavé. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji. A teď 31 kolegů se přihlásilo o slovo. Tak za prvé prozba, protože musíme se opravdu omezit na jednu minutu. A za druhé otázka. Chtěla by nějaká kolegyně, nějaký kolega se ještě ujmout teď eh, slova, jinak bych seznam eh, řečníků teď tímto uzavřel. Dobrá, takže uzavřu seznam eh, řečníků a začneme kolegou teď nám Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem velmi pro obchod a myslím si, že protekcionismus není užitečný pro evropské občany a zemědělce. Ovšem, ono tady vždycky jde o to mít takovou vyváženou obchodní dohodu. A tady moje otázka. Ehm, můžete potvrdit, že tady je eh, jasný kompromis mezi evropským zemědělským sektorem a jinými sektory. Ehm, a eh, možná, že ehm, získáme také něco v poli automobilového průmyslu nebo jiných eh, odvětvích. A to, co říkala paní Miller, ono je velice těžké vysvětlovat jak občanům, tak zemědělcům, že naši zemědělci musí hrát podle jiných pravidel v této hře a pak by mě velmi zajímaly ony kumulativní eh, dopady a velmi se těším na posouzení dopadu, protože eh, možná vás, eh, by nás mohl překvapit tato věc. A pak onen mechanismus pojistek. Hodně se o tomto mluvili, můžete nám dát nějaké příklady, jak to funguje. A my tady možná budeme velmi zdrávě toho využívat, protože máme strach z politických dopadů. A pak ještě, jak chcete vydat o něch jeden, jednu miliardu eur? Jaká jsou tady kritéria toto? Ano, děkuji kolega Sojdu. Neděkuji. Odešel. Děkuji, já věřím v volný obchod a z tohoto důvodu se domnívám, že odvětví zemědělství a chovu zvířat nemuseli položit oběť pro další typy sektorů. Já si myslím, že je to spíš příležitost pro exponzi určitých strategických sektorů, jako je olivový olej. A je také dobré, že zemědělská označení zůstanou chráněna. A myslím, že to bude dobré i pro cukr, med, citrusové plody. Ale je třeba vždy mít na mysli, že odvětví zemědělství je skutečně specifické a nemyslím si, že by si Evropa a Evropská komise mohla dovolit přenechat zemědělce a chovatele dobytka svému osudu. Nemohou a nesmí se stát obětí zemědělství, ob, obchodní dohody, ze které budou mít profit všichni Evropané. Takže prosím, aby komise aby chránila i zemědělce a jejich zájmy. Děkuji kolegyně Aguilera. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji zástupcům komise za jejich vystoupení. Ráda bych řekla, že ani já eh, nevěřím v protekcionismus při obchodě, ale myslím si, že je důležité si uvědomit, že okolo této dohody by bylo mnoho polemiky. Od samého počátku je těžké vysvětlit evropským zemědělstvům, že nyní vstoupí v konkurenci se zemědělci z oblasti, kde mm, platí jiná pravidla. Je tedy důležité vysvětlovat. A je zde také otázka velice citlivá té reciprocita. Některé produkty v dohodě jsou velice citlivé. Rýže, pomerančová šťáva, tady obrovská konkurence. A mý kolegové zemědělci z Valencie budou muset nést velice těžké dopady takovéto dohody. A samozřejmě celá tematika masa. Proč tady nemáme dostatečné údaje? Proč neznáme celou problematiku do detailu, abychom se v ní mohli zorientovat? Děkuji kolegyně Neuchil. Děkuji mnohokrát, nemáme moc času, proto budu velice stručná. Nechci tady eh, pouze ukazovat pohled zemědělců, ale jdeme o pohled celé společnosti. V dohodě v Mercosur není vůbec žádný sankční mechanismus, je tam pouze arbitráž. Můžeme tedy předpokládat, že pan Bolsonaro pravděpodobně i po ratifikaci dohody povede svou zemi tím způsobem, jaký vede nyní. A evropský občané nechtějí dohodu, která se bude opírat o ničení životního prostředí či porušování práv lidí. Tady mám za mysli konkrétně les. Vy říkáte, že ten prales je chráněn, eh, ale v dohodě se říká, že eh, udržitelné obchodování s lesem a s dřevem se bude dodržovat podle předpisů té země, ve které to dřevo vzniklo. A v Brazílii naopak ta pravidla pro odlesňování jsou vlastně čím dál tím jaksi rozvolněnější, může se více odlesňovat než dříve. Takže my nemůžeme nějakým způsobem ovlivňovat situaci v Brazílii, protože v té dohodě je jasně uvedeno, že se les chrání podle pravidel té země, kde to dřevo roste. Já to tady vidím velmi problematicky. Děkuji, kolega Wiener. Já ja, danke. Uh... Schön, dass es eine Anerkennung. Děkuji, děkuji, že je tady uznání evropských norm v oblasti automobilů, ale u zvířat to tam není. Jsou tam sice normy pro porážku, pro importované produkty, ale rozhodně to neplatí na metody chovu dobytka ani pro transport. A e, vůbec to neplatí pro to, jak se, pro to, jak se s těmi zvířaty zachází, tedy proto mám otázku, je pravda, že pokud e, nějaká pravidla té dohody nebudou dodržovány, jediný mechanismus, jediný nástroj je to, že budete e, vést dialog a zřídíte panel, jehož výsledky pak budou z Je to tedy náš sankční mechanismus pro jiné normy a jiné standardy, kterým se možná budeme muset bránit? Děkuji. Kolegyně Sander. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zástupcům komise. Musím říci, že i nadále jsem velice znepokojená a evropští zemědělci rovněž. Proč? Proč máme obavy? Protože určitý eh, počet eh, citlivých zemědělských eh, sektorů čelí tomu, že tady jsou určité kontingenty a koncese, které byly uděleny. Vy jste tedy říkal o těch pojistkách eh, nové generace. Můžete nám to nějak podrobně rozvést, jak to tedy bude vypadat? A pokud dojde k destabilizaci evropského trhu, jakým způsobem můžete zareagovat a bude to účinné, to použití těch pojistek a dále. Určitý počet členských států již řekl, že nechce podepsat tuto dohodu. Eh, některé národní parlamenty také. A proto se ptám, jak zda komise počítá s tím, že navrhne nějakou, nějaké provizorní uplatňování této dohody. Děkuji. An kolegy Rupé. Děkuji, kolega Rope. Děkuji. Nechápu, proč bychom měli stejné zemědělské produkty převádět z Evropy, eh, Převážili jsem a tam. Dnes mluvíme o klimatických změnách. Ovšem, rádi bychom rozšířili eh, tento, eh, tuto dopravu a proto se chci zeptat, jaká je výhoda toho, že všichni účastníci tohoto řetězce, jakou budou mít výhodu? Vy jste říkali, 4 miliardy eur budou ušetřeny na obchodních tarifech. Um, ano, ti, kteří obchodují, eh, ti uvidí výhody, ale zemědělec, jaké výhody bude mít ten? Kolegyně Algile? Eh, ano, když hovoříte o ekonomických vylídkách mm, eh, a pro, i pro zemědělce eh, v zemí Mergosur, všechno to vypadá dokonale, ale ten signál z Evropské unie evropským zemědělcům je velice rozporuplný. Je tu celá řada požadavků na, zemědělské, na evropské zemědělce a velká flexibilita pro dovážené výrobky, například pomeranče, které Eh, přicházejí přes eh, Rotterdam eh, nebo jiná místa a dostávají se z Jižní Afriky a ty zničily trhy z pomeranči ve Španělsku. Takže si klademe stejné otázky. Kdy, jaký, kdy, kdy tady bude posouzení dopadu? Kdy to bude zveřejněno? tedy to, co se týká evropského zemědělství. Kdy budou uvolněny eh, rozpočtové položky pro eh, evropské zemědělce, kterých se to bude týkat, eh, tato dohoda Mercosuru? Ehm, jak bude toto fungovat. Ehm, například sektor s mléčnými výrobky, olivovým olejem nebo vínem. Ehm, jak budou vypadat tyto obchodní vztahy? Tady je to velmi fragmentované. A konečně tito zemědělci, kteří se to bude týkat, eh, jakou dostanou podporu. Grazie, presidente. Vorrei sollevare la... Děkuji, pane předsedo. Já bych ukázal komisi na velice naléhovou záležitost. Zeměpisná označení, ta jsou zásadní pro evropské produkty. Kompromis s tím přechodným obdobím je riskantní u proseka, či například také u parmezánu. Tady máme pět až sedm let a pak budou moci přicházet na trh první imitace. To je příliš dlouhé, je to nebezpečné. My bychom si přáli zredukovat to přechodné období pro ochranu těch produktů dále nezávadnost potravin a otevřením tedy našeho evropského trhu, zdraví lidí, fitosanitární záležitost, celá ta tematika je také velice zajímavá. A dále kontrolní orgány v Brazílii například jsou vůbec schopni eh, to správným způsobem zkontrolovat. My bychom měli tlačit na vládu Brazílii, nejenom proto, abychom chránili pralesy v Amazonii, ale také abychom například byli schopni, aby byli oni například schopni objevovat korupci úředníků, kteří budou dohlížet na dodržování tím standard, těch standardů, protože z takovéto korupce samozřejmě vyplývá i zdravotní riziko pro naše občany. Kolega Jürgen. Pane předsedo, 28. června bylo podepsáno, byla podepsána politická smlouva o dalších podrobných politických jednáních. Ještě dva roky se budou pilovat eh, tyto podrobnosti. Mám dvě otázky. Zdali v závěrečné fázi budou nebo byly zvýšeny, eh, eh, zvýšená cela na hovězí. O tom původně řeč nebyla. A za druhé, v této dohodě něco chybí. Něco, co Evropská komise původně eh, předepisovala. A sice eh, jedná se o ochranné doložky, které se vztahují na eh, specifické oblasti. Proč je tomu tak? A za třetí, pokud jde o koncese na hovězí a drůbež. Zohlednila eh, Evropská komise negativní dopady eh, Brexitu a dále mnohé státy, jak říkáte, budou tuto dohodu akceptovat. Má Evropská komise informaci o tom, kdo to bude akceptovat a kdo nikoli? Děkuji. A kolega Lebreton má slovo. Merci. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Klárku, vy jste nám chtěl uklidnit, říkali jste, že tam jsou určité záruky, ty tarifní kontingenty, které jsou omezeny a pak ten mechanismus pojistek, ale francouzští eh, eh, zemědělci mají obrovské obavy. Já jsem se mi s ně, setkal s eh, odpovědajícím odbory, odbory oni mi to naprosto potvrdili. Já si myslím, že tady mají pravdu se svými obavami, protože jsou tam některá čísla, které jsou strašlivá. Například osu, asi 180 tisíc tun drůbežího, podobné čísla i pro cukr a hověří, 650 tisíc tun etanolu ročně, opět strašlivé číslo. A pan Jergensen říkal, že ta smlouva je zajímavá na jiných odvětvích. Průmysl, služby, veřejné zakázky. To jistě ano, ale já musím říci, že i pan odpovídající komisař říkal, že to je prostě dohoda, že není možné vyhrát ve všech oblastech. A já se tedy ptám, obětovali jste zemědělství eh, ku prospěchu ostatních eh, odvětví? Děkuji, byl problém s tlumočením, ptá se předseda. Bylo to poněkud potichu, já to téměř neslyším Němčinu. Bylo by možné to nějakým způsobem zesílit? Předseda? Mohli by nám tady pomoci technici, paní kolegyně Vína? Výborně a slovo má kolega Jár. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady eh, zástupci komise to chválili, tu dohodu ochrana klimanu, stejné standardy pro produkci, mechanismus pro řešení sporů, který je v dohodě. A pak tady hoří prales. Jste si toho vědomi, že tady vlastně nyní probíhá ten lakmu, test lakmusovým papírkem? Co se vlastně stane? Stane se vůbec něco? Prales hoří? Jste si vědomi toho? že vlastně na tom také závisí podpora dohody v širší veřejnosti, v našich společnostech. Děkuji. Předseda, děkuji tak, zejména také za dodržení času. Nyní kolega Kolegas. Děkuji vám, pane předsedo. Jako nový poslanec se domnívám, že komise měla dobré záměry a proto eh, prezentovala dohodu tak hezky, ale když jsem rozmlouval se zemědělci, tak mi sdělili, že určitá odvětví byla obětována eh, ku prospěchu jiných. jiných. Dalo by se říci, eh, že jsme vlastně obětovali míč eh, ve prospěch eh, láhve s vínem. Já jsem eh, lékař profesí a velmi dobře vím, že prevence je vždy lepší než léčba. Mohli byste mi říct, situaci, jaká preventivní opatření předvídáte nebo eh, zamýšlíte eh, v této dohodě, abychom nebyli zaplaveni dovozovým zbožím a abychom eh, mohli uklidnit naše farmáře. Děkuji. Kolega Husen. Děkuji, pane předsedo. Já absolutně nejsem proti obchodu a obchodování, ale eh, samozřejmě eh, musíme obchodovat jako rovný eh, s rovnými a já jsem se podíval na kapitoly 6 a 14, ochrana zvířat, zvířat. A to, co je tam uvedeno, je velmi nezávazné. Výměna informací, spolupráce, to vše je tam upraveno, ale to zdaleka nestačí. Komise řekla, že dosáhla také toho, aby Mercosur Eh, podléhala mezinárodním pravidlům a také mm, pravidlům, pokud je o ochranu zvířat. Dobře, ale co je na tom nového? Ehm, to jsou staré věci, ehm, které platí už dávno. Může komise uvést tři standardy, eh, kde může říci, že díky Mercosuru se podařilo, že tyto standardy budou nyní zlepšeny oproti minulosti? Děkuji. Kolegyně Schreier-Piring, děkuji pane předsedo. Otázka z Nizozemska. Já jsem také pro dobrá, dobré obchodní dohody, ale musí být vyvážené, zejména pokud jde o hodnocení dopadů. A mm, musíme samozřejmě vždy zkoumat dopady a účinky. Zatím stále ještě nemáme celkový komplexní pohled na situaci na trhu. A pak odlesňování. Pan Timmermans o tom včera také hovořil. Každou hodinu ztrácíme 800 fotbalových hřišť, protože zhoří. Co se dá proti tomu dělat? To je pro nás rozhodující vznikne vnitřní trh, který bude skutečně funkční a e, jaká čísla můžeme očekávat při dovozu a vývozu. Děkuji. Děkuji vám. Vážení experti, my eh, nezískáváme informace pouze z médií, my také hovoříme se zemědělci, kteří eh, jsou zneklidněni, protože na straně jedné se snižuje rozpočet na společnou zemědělskou politiku a na straně druhé máme obchodní dopady, které budou mít kumulativní negativní efekty. Takže budou naši zemědělci schopni odolávat eh, na trhu, protože hovoříme o standardech, pro výrobní jednotky. Jak e, může kolik může produkovat e, zemědělec Mercosuru, který není konfrontován e, pravidly oproti zemědělci EU. Za druhé, existuje studie výzkumného centra, podle níž 7 miliard eur bude dopad na evropské farmáře. Vy hovoříte o zisku jedné miliardy. Bohužel byla kolegyně přerušena. Děkuji a e, nyní vlastně přistoupíme k, k kolu odpovědí, ale ještě poslední otázku položí kolega Desau. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také zástupcům komise, že přišli nám trochu vysvětlit eh, tuto záležitost navzdory všemu nás příliš neuklidnili, co se týče této dohody a její problematiky. Nemáme, myslím, k dispozici potřebné prvky, které by nám dovolily správným způsobem zhodnotit veškeré ty podmínky pro to, abychom zjistili, jak eh, například vypadá ta produkce v těch zemích. To také nemáme možnost jak zkontrolovat. Vy říkáte, že ta produkce se tam rozvine právě díky této dohodě, ale veškeré ty pravidla, které musí naši zemědělci nyní dodržovat, Oni je dodržují dnes, nyní. A proto není, není, není možné, abychom eh, dováželi produkty z té druhé strany a tam se to teprve bude nějakým způsobem rozvíjet, to dodržování těch standardů. Eh, my potřebujeme prostředky pro to, abychom mohli kontrolovat ty podmínky, za kterých ty produkty vznikají. A teprve potom eh, by mohla mít možnost to dovážet. Jinak nemůžeme přeci dovážet něco, co nerespektuje naše evropské normy. Děkuji. Děkuji. Dovolte, abych začal tím, že Budu konstatovat, ano, evropští zemědělci v mnoha sektorech eh, ti si dělají starosti s touto dohodou a myslím si, že všichni máme povinnost, odpovědnost ehm, sdílet eh, zemědělskou komunitou fakta a mm, celkovou analýzu. Teď jsme v situaci, kdy s vámi se eh, podělujeme o všechny detaily této dohody a Věřím, že to bude užitečné i pro nás, pro vás e, tím, že to e, předáme zemědělskému e, sektoru a že dáme najevo, že tato dohoda nebude taková, jak byla původně nastíněna, že to nebude znamenat oběť ze strany zemědělské komunity průmyslovému sektoru nebo jiným odvětvím. Jak jsem se snažil vysvětlit, možná to nebylo úspěšné, Eh, musíme činit ústupky, ale nevzdali jsme vše eh, a neobětovali jsme eh, zemědělský sektor jiným sektorům. Nabídli jsme ústupky Mercosuru, které budou pro ně přitažlivé, ale zároveň zachováme rovnováhu v nejrůznějších sektorech v Evropě. A teď pár no, odpovědí na vaše otázky. 7 miliard eur které právě kolegové citovali. Nevíme, odkud toto číslo pochází. Nepochází ze výzkumného společného centra, to se objevilo někde v médiích, toto číslo, a nemá to žádný základ mm, v podstatě, takže naprosto nesouhlasím eh, s tímto fiktivním číslem. Za druhé, padla tady otázka týkající se kumulativního posouzení dopadu. Proč nebylo už aktualizováno? My jsme udělali takové posouzení před dvěma roky. Byly tady teda hypotetická liberalizační scénář, který jsme použili pro Mercosuru. Ukázalo se, že dohoda by byla velice užitečná pro mléčný sektor, mohla by být škodlivá pro sektor s hovězím masem. A toto posouzení legitimizuje eh, skutečnost, že jsme neliberalizovali eh, hovězí v této dohodě. Jsou tady Ehm, tarifní kvóty ehm, kontrolované. Ehm, od konce července máme eh, konečné výsledky eh, z Mercosuru. Eh, ta jednání probíhala až do konce července a teprve teď máme fakta v ruce která nám umožňují aktualizovat neposouzení dopadu. A jak jsem řekl, tak to budeme dělat i v měsících, které následují, ale také eh, chceme vzít v úvahu toto posouzení a také dopad Brexitu. A my zatím nevíme, jaký eh, dopad tady eh, bude. Takže revidované posouzení, které pokryje hlavní sektory, o kterých jsme hovořili, hovězí, mléčné výrobky, drůbež, rýži, to všechno bude mm, uděláno v okamžiku, kdy budeme mít jasnější představu o potenciálním dopadu Brexitu deficitu na tyto sektory. Takže to bude hotovo někdy v roce 2020. Bude to velmi dobré načasování pro eh, parlament. Parlament eh, to bude moci vzít eh, v potaz a bude moci o tomto diskutovat. A pak padla otázka týkající se účinnosti pojistek které jsou zakotveny v FTA. Je to účinná pojistka, EU by neměla eh, se zdráhat i použít, pokud eh, okolnosti eh, mm, ukáží, že je to nutné. My jsme už nedávno to zažili, my jsme spustili takovou pojistku v oblasti rýže, chtěli jsme zabránit určitým dovozům rýže do Evropy z mm, Kambodži a i dalších. A to zdá se, že to funguje. Ta pojistka v FTA Mercosuru, ta může být použita nebo spuštěna velice rychle. Mm, nepotřebujeme povolení Mercosuru, abychom ji aplikovali eh, a může platit po dobu 4 mm, let eh, a trvání tohoto nástroje je celkově 18 let. To znamená za eh, hranice doby implementace těchto tarifů Mercosuru. Takže je to takový robustní mechanismus, který mm, pokud okolnosti povolí, Eh, tak to eh, může být hrozbou eh, v případě nějakého možného pončení trhu. Vracím se teď k lesnictví. Ano, je to tak, jak řekla paní Neukl, kapitola o udržitelném rozvoji není předmětem mechanismus pro urovnávání sporů v rámci FTA. Je to dobrá věc. Ne, nemyslíme, nevěříme v v, v takovou politiku, která by se musela vymáhat, která by musela být no, donucovací. Máme tady různé podněty které, a pobídky, které se ukázaly být daleko úspěšnější než americký přístup takové velkého byče a velkých sankcí. A my jsme tady upřímně řečeno navrhli Ehm, kapitolu o udržitelném rozvoji, ehm, která by mohla být ehm, předmětem. E, takže Mercosur nejprve nepodepsal tuto kapitolu. Tato kapitola má e, velice extrémní, extrémně ambiciozní e, cíle. Jestli tak bude udrženo, to nevíme, ale máme tady více pák v oblasti otázek o klimatických změn, environmentálních otázek, ale také jsou tu další standardy a Eh, které by tu neexistovaly, kdyby nebyla tato eh, dohoda. Pak eh, pohoda zvířat, ano, v FTA mohu říci, že evropská eh, pravidla o dopravě eh, zvířat a o jatkách, ta se je aplikována třetí eh, země. To je jeden z sporadických příkladů takového dalšího dosahu, to znamená Mercosur dnes musí dostat standardům Evropské unie a pravidlům týkající se dopravy zvířat z a do Evropy a také se to týká jatečných metod nebo to porážky. Pak tady bylo eh, řečeno něco o GI, nezemstvém eh, označení, proseko, parmezán, eh, byla to otázka, která se týká toho období dobíhání, phase out. Um, um, na straně výrobců Mercosuru je to příliš dlouhé období. Upřímně řečeno si myslím, že bychom měli eh, děkovat za tuto šťastnou okolnost, že jsme vůbec měli tu, tuto phase-out fázi. Eh, tyto produkty, tato označení eh, byla na trhu Mercosuru už po několik let a až do samého konce vyjednávání Mercosur trval na tom, že si udrží tato, tyto názvy a mm, my jsme netrvali na přechodném období a v praxi sedm let není příliš dlouhá doba Eh, podniky nebudou eh, čekat 6 nebo déle, eh, než, než se změní název značky. Musí se, je, to je důležité právě pro vás proseka parmezánu. A pak tady někdo něco řekl o kvalitě kontrol, které jsou uplatňovány v Brazílii. Týká se to mas, masa exportu. Myslím, že Kolegové z Sante budou teď v další eh, části zasedání prezentovat ehm, ehm, přehled o tom, jak to vypadá v Brazílii s kontrolními systémy a myslím si, že tento kolega ehm, má lepší eh, informace a může lépe odpovědět na tyto otázky. Thank you. Yes, just a couple of... Děkuji pouze několik bodů. První je velmi důležitý a tady bych navázal na to, co John už uvedl nejde vůbec o to, že bychom tady eh, jednoduše obětovali eh, eh, Evropskou unii na oltář ekonomických zájmů. Je tu jednoznačný signál Evropské komise a parlamentu, že to není něco, co bychom vzdali, ale že chceme mít vyvážený výsledek napříč dohodou na základě debaty založené na faktech, nikoli na fikci a e, výsledek chceme tedy předložit s dobrým svědomím. Za druhé, ve vztahu k hodnocení dopadů, e, jak víte, provedli jsme hodnocení dopadu udržitelnosti a nyní uzavíráme eh, práci na eh, zprávě předběžné, která mm, bude zanedlouho hotova a mm, bude základem pro další diskusy zde v Evropském parlamentu. Třetí otázka se týkala podpory eh, ze strany členských států a jak budeme postupovat v oblasti eh, aplikace eh, podpora eh, v rámci rady členských států byla velmi silná a vstřícná tváří v tvář výsledkům jednání, ale samozřejmě byly také uznány určité výzvy které jsme zaznamenali, museli jsme vysvětlit a poskytnout informace všem zúčastněným stranám a také národním parlamentům, eh, protože probíhaly diskuse i na národní úrovni. Pokud jde o tu provizorní aplikaci, tak eh, víte, že je to rozhodnutí spíš na úrovni eh, rady než komise. Pokud rada chce se vydat cestou provizorní aplikace, tak to, tomu určitě budeme muset čelit. Dělali jsme to i v jiných případech ehm, téměř všechny eh, obchodní dohody mm, byly podrobeny tomuto druhu aplikace. Dále národní parlamenty, jak postupujeme tam. Především spolupracujeme s eh, zástupci členských států zde na úrovni rady, odpovídáme na dotazy, eh, žádosti o informace, a o žádosti o účast e, ze strany národních parlamentů, ale samozřejmě je to odpovědnost členských států, ale v mnoha ohledech e, pomáháme. Vidíte na našich webových stránkách, že neustále aktualizujeme informace na dohodě a o, doho- o dohodě a vidíte tam také, jaký je dopad a jaké, tedy, jaká je situace také ve vztahu k vašich, vašim zemím. Děkuji a můžeme zahájit další kolo. Pan kolega Katajnen, paní kolegyně Katajnen. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zástupcům komise nebo já si myslím, že důležitý je ten komplexní, holistický pohled na tu dohodu. A tady máme obrovské možnosti exportu pro evropské podniky, které takto vznikají, ale samozřejmě eh, kvalita potravin a bezpečnost potravin je pro nás důležité téma, které nemůžeme obětovat ve jménu volného obchodu. OSN například požaduje opatření proti rezistenci eh, na antibiotika. My bychom v této věci měli být pionýrem nejenom na našem vlastním vnitřním trhu, ale právě také při uzavírání mezinárodních dohod. A ptám se, jakým způsobem dohoda Mercosur ošetřuje ochranu spotřebitelů. Eh, v Evropě máme právo na nezávadnost potravin. Jste přesvědčeni, že používání antibiotik v zemích Mercosuru skutečně odpovídá tomu těm standardům, které máme my zde v Evropě? a jak velká je odolnost na rezistence na antibiotika v těchto zemích a mají vůbec vůli, snahu dodržovat evropské standardy v této oblasti. Předseda, děkuji mnohokrát, další kolega. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolega Amar. Je běžné říci, že dohoda je hotová teprve, když jsou s ní spokojeny obě dvě strany. Ale to, co tady vidíme, to je taková dohoda, která představuje velkou reformu volného obchodu. Je to v podstatě velice komplexní reforma. Ze strany Mercosuru vidíme, že tam jsou velké pochyby a také i z naší evropské strany máme velké pochyby. Pochyby alespoň v některých členských státech, ale pravda je, já se tedy pokusím tady položit otázku komise. Když vidíte veškeré tyto obavy, myslíte si skutečně, že tato dohoda bude tedy vhodná já si tedy myslím, že zásadně, aby komise zveřejnila určité věci, aby publikovala vše. A hlavně, aby si uvědomila, jak velké obavy právě eh, panují v oblasti zemědělství. A je tady také obava i z Brexitu a z dopadu Brexitu. A jsou to vše legitimní obavy. Já prosím, o to, pane předsedo, zda by bylo možné se to, abychom se tady pravidelně setkávali s kolegy z techniky z komise, aby nám vysvětlovali tu dohodu. Nejenom z technického hlediska, ale samozřejmě z politického hlediska si to musíme zobjasnit. Děkuji, kolegyně Vrecionová. Já se omlouvám, říká pan předseda, učím se jméno. Já zde budu dnes asi v menšině, ale já tuto dohodu eh, podporuji. Jsem přesvědčená o tom, že to byla právě liberalizace zahraničního obchodu, která stála za rozvojem Evropské unie. Jsem si vědoma těch obav, které tady dnes zaznívají od kolegů a pokud ve smlouvě budou dobře nastaveny opatření v těch problematických oblastech, jako je například hovězí, maso, welfare zvířat, řada dalších, tak jsem si jistá, že ta smlouva v konečném důsledku bude přínosem. Vidím ale ještě jeden problém. Aby aby si evropští zemědělci a potravináři zachovali mezinárodní konkurenceschopnost, je třeba se zaměřit na odstraňování různých povinností a byrokracie. Nelze dusit naše producenty administrativními povinnostmi a zároveň podporovat dovoz ze zemí, ve kterých jsou náklady spojené s administrativou řádově nižší. Takže dohodu s Mercosurem podporuji, ale zároveň apeluji na to, aby se komise zaměřila na odstraňování přebytečné byrokracie. Ähm, Děkuji, pan kolega Bogovič. Děkuji. Ano, všichni vědí, že volný obchod má i pozitivní eh, dopady. Víme ale také, že eh, u zemědělců a na úrovni národních parlamentů panuje skepse a zneklidnění. Eh, prožíváme dobu, kdy pan Juncker nebo pan Trump se domlouvají a je plánováno dovážet soju z Jižní Ameriky, Severní Ameriky a eh, bychom eh, výměnou za to eh, mohli vyrábět v Severní Americe automobily. Tak komplikovaný je tento svět a proto je důležité, než dostaneme na stůl dohodu, vidět všechny dopady. Dopady, účinky dohody. Hovoří se sice o jednom procentu Eh, změn eh, v dohodě eh, může znamenat 20 změn v cenách. Potřebujeme jasné výsledky. Mm, a to, co znamená Brexit, to zažijeme a uvidíme velmi rychle. Jsou státy, které dovážejí velice mnoho a rychle z tohoto regionu. Proto potřebujeme mm, velmi rychle závěry i závěry o udržitelnosti. Pan kolega Bocacini. Děkuji, pane předsedo my všichni poslanci zde ve výboru musíme zastávat veřejný zájem a to také činíme a také zájem zemědělského odvětví. Všechny agrární podniky v Evropě jsou proti tomuto eh, proti této dohodě s různými argumenty. A také organizace ochrany životního prostředí, spotřebitelské organizace jsou také proti. A nyní mám otázku na komisi. Vy, zástupci Evropské komise, jaké zájmy hájíte vlastně vy? Odhlédneme-li na výrobce německých automobilů. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím dánsky, ano. Já jsem velice pozitivně naladěn eh, vzhledem k tomu, že Evropská unie uzavírá dohodu o volném obchodu s ambicemi, ale je důležité, aby Mercosur ehm, podléhal stejným pravidlům jako my v EU. To platí pro antibiotika, pesticidy, ochranu zvířat, transport zvířat, eh, CO2 emise a tak dále. Jinak eh, zaznamenáme nízké standa- nižší standardy než v EU. Já jsem navštívil několikrát Brazílii a opakovaně jsem eh, zaznamenal, že v Brazílii je co dohánět, než se dotáhnou na naši úrovni. Jak tedy chceme dosáhnout toho, aby měli naše standardy? Jaké permanentní kontroly bychom si dovedli představit v této oblasti? Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně Doc má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také kolegům za komisi, který eh, nám prezentovali dohodu. Samozřejmě respektuji vaši nadřazenou znalost situace. Mám eh, dvě otázky eh, na vás. Mnozí z nás věří, že současná katastrofa v Brazílii a ohně, požáry v Amazonii eh, jsou eh, důsledkem eh, toho, že se rozrůstá hospodářství a také je to vlastně důsledek dohody s Mercosurem posledních letech Brazílie přišla o obrovské množství lesů, dvakrát tolik, jak je celé území Velké Británie. Co můžeme učinit pro to, abychom přispěli k ochraně těchto plic světa? A bez ohledu na to, jak to podáváte a ostatně odvedli jste skvělou práci, mnoho zemědělců průmyslu se domnívá, že ceny hovězího eh, klesnou, protože eh, nemohou konkurovat s brazilskou produkcí hovězího a eh, rozsahem této produkce. Takže nemůžeme prostě složit ruce v klin. Potřebujeme prosperující produkci hovězího v Evropě. Děkuji a ještě jednou vás žádám o dodržování času. Paní kolegyně Motl. Komise určitě odvedla mamutí práci, ale papír je trpělivý a táží se, jestli je to e, e, jiný nový zelený úděl, protože nálada mezi e, našimi zemědělci, alespoň u nás v Německu, je katastrofální, protože neustále jsou požadovány nové výrobní produkční standardy. A v této souvislosti princip předběžné opatrnosti. Co tímto principem rozumíte a, a existuje princip eh, předběžné bezřetnosti také na úrovni Mercosuru. Poslední připomínka. Evropský parlament před eh, mou dobou eh, schválil usnesení, že obchodní dohody smějí být uzavírány pouze tehdy, když v partnerských zemích platí stejné standardy, stejné ekologické a živočišné ochranné úpravy. Jak to vidíte? Děkuji, pane předsedo. Já bych položila otázku, která se týká medu. Evropští zemědělci, co se týče medu, musí dodržovat skutečně celou řadu standardů a velká část našich včelařů, například v Bulharsku, Mm, e, má tedy zdroj z medu jakožto velice důležitý zdroj příjmu. A pokud se tedy bude dodá, dovážet med z Mercosuru, mm, tak by to mohlo ohrožit naše evropské včelaře, pokud to bude příliš velký objem a smlouva skutečně vstoupí v platnost. Samozřejmě cena za med v Mercosuru je mnohem nižší než cena eh, bulharského producenta. Tedy mm, my se obáváme, že tady dojde na, k velkému tlaku na eh, odvětví medu v důsledku Mercosuru. A proto se tedy ptám, jakým způsobem chcete nějakým způsobem chránit eh, naše včelaře, jak to tedy komu se chce řešit. Děkuji, paní Šojdrová. Jsem si pozorně vyslechla vaše odpovědi i diskuzi a rozumím tomu, že se snažíte omezit rizika dopadu na zemědělský sektor a že to může být i výhodné pro obchod, ale dopad na prvovýrobce, tedy na zemědělce, na farmáře, bude zřejmý. A opravdu tady od vás nezazněla odpověď, zda jste připraveni kompenzovat tyto do, dopady. A teď mám konkrétně na mysli chovatele hovězí hovězího a pěstitele cukrové řepy na kteří produkují cukrovou řepu a tedy cukr. A druhá věc, zazněla tady výhrada od Petra Jára, co se týká požáru Amazonie. Každou hodinu eh, shoří hektar, pardon, každou minutu shoří hektar amazonského pralesa hektar amazonského pralesa. Já tady signalizuji, že nejsem ochotná podpořit dohodu v situaci, kdy prezident Bolsonaro se vysmívá a odmítá um, zakročit podle, proti tomuto požáru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, Chtěl bych říct, že někteří kolegové jsou zneklíněni, pořád ještě zpracovávám seznam řečníků, těch, kteří se přihlásili včas, ještě než jsem seznam řečníků uzavřel. Tak, mm, paní kolegyně Ryči. Děkuji, pane předsedo. Ehm, na odkaz finančnímu systému, eh, týká se věcího sektoru. Eh, zvláště mě zajímají malé zemědělské podniky eh, s ehm, drůbeží. Ehm, co se stane pak obecně s trhem s hovězím? Chtěla bych vědět, jaké finanční podpora bude dána k dispozici a pomocí jakých opatření, tak aby se zajistilo to, že tady nepřijdeme o některé čisto častokrevná eh, eh, zvířata. Eh, pak jsou tu sociální aspekty dohody Mercosuru. Pan Bolsonaro tady v kampani udělal sliby, že ukončí jakýkoliv aktivismus a že posílí vládu tak, aby dohlížela, koordinovala a monitorovala veškeré kroky mezinárodních organizací a nevládních organizací. Ehm, co udělá Evropská komise, aby ehm, vzala tato slova v potaz a aby zajistila, že občanská, občanské společnosti budou moci volně fungovat, jednat? Děkuji, paní kolegyně Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Ehm, také jsem novou členkou a jsem eh, z Rakouska. Na eh, minulý eh, týden Národní rada Evropského parlamentu ehm, přišla s jasným odmítnutím ehm, dohody se zeměmi Mercosuru. Pro nás, zemědělce, zemědělkyně, my toto zamítnutí vidíme jako nevyhnutelný krok, který je zapotřebí zvážit. Je to pro ochranu našich malých a nejmenších podniků v zemědělském sektoru Rakouska. Teď otázka, jak jak Evropská komise bude zacházet eh, s tímto legitimním eh, protestem z Rakouska a jak slyšíme, přichází to i z jiných členských států. A v eh, zemědělském výboru jsem už v červenci prosila o to, abychom se začali zabývat specifickým dopadem, takovou studií o dopadu této, tohoto dohody Mercosuru na zemědělský sektor. A chtěla bych požádat, a také to vyžaduji, aby nejrůznější konkurenční podmínky tady byly zohledněny. To znamená výrobní náklady, výrobní standardy, a a e, podobně. Děkuji. E, pan kolega Kalinovský. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení páni ředitele, informace o tom, že podpis pod dohodou jde ruku v ruce se zprávou o tom, že ceny za hovězí eh, se výrazně snížily. 20% mé zemi. A zároveň eh, vypukly obrovské požáry v Brazílii. A to všechno souvisí s touto dohodou. Jaké výhody budou z toho mít polští zemědělci z této dohody? Ehm, tady eh, to bylo eh, vyjednáno na 6 let, a to je velice eh, málo, tato ehm, kvóty na sír. A vlastně spokojeny budou následující sektory. O tom průmysl, chemický a podobně, ale ne ehm, evropští nebo polští zemědělci. Polské zemědělství se stalo obětí této dohody a také jiných dohod. Děkuji. Paní kolegyně Depanek. Ano, jsme ve velké krizi, eh, v klimatické krizi zaznamenáváme dramatickou ztrátu biodiverzity a eh, také pozorujeme krizi eh, zemědělců v Evropě. A v takovémto období chceme podepsat dohodu s Mercosurem. Vidíme se to jako kontraproduktivní krok. Když slyšíme, že tato dohoda má být pákou k tomu, aby se zastavilo ilegální odlesňování Brazílii, tak osobně jsem hned nastražila uši. Co uděláme, když brazilská vláda prostě Francie bude legalizovat eh, toto eh, odlesňování, a nebo to bude ještě záludnější, když eh, třeba využije prostředků agentury, která má kontrolovat to, že tady bude trvalé udržitelné lesnictví zaručeno a když budou zkráceny právě tyto prostředky. Ehm, hovoříme tady v Evropě o zavlesňování, znovu zalesňování, ehm, o tom, jak má být využita půda tak, abychom zabránili emisím CO2 a pak tady vlastně budujeme překážky ehm, a to vlastně vlastně velice přehřívá celkově naše ekosystémy. Děkuji, paní kolegyně Hoisling. A nyní jsou na řadě ti, kteří se hlásili dodatečně. Děkuji, eh, že jste mi dal možnost. Musím ještě do eh, výboru pro životní prostředí Pane Klárku, posledně jste eh, říkal, že zemědělství musí skládat oběti, nyní ehm, říkáte něco jiného. Eh, je veselé, že nám má být nyní prezentováno hodnocení dopadu. Eh, nemá se to dělat spíše dříve. Výbor pro zemědělství navštívil v loni Matokroso a ehm, viděli jsme, jak ty standardy mají vypadat. Jak si představujete kontrolu na místě? Evropští kontroloři mají zkoumat, jak eh, jsou používány pesticidy, které jsou v Evropě zakázány. A, a, a pak eh, se má konkurovat evropským zemědělcům. Ehm, to je přece směšné. Chcete také sázet na jemné řešení konfliktu. To, co pan eh, Bolsonaro už pro předvedl, e, to přece ukazuje, jakou ochotu k dialogu Bolsonaro má. E, když e, si stěžujeme na požáry, tak <laughs> tvrdí, že se vněšujeme do jeho vnitřních záležitostí. On bude pokračovat dál a cítí se ještě potvrzen v tom, co dělá. Paní kolegyně Věrba Kas má slovo. Mesdames, messieurs, bonjour. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych nejdříve ráda potrhla, že ten americký trh je tedy nyní, v, má být v rámci dohody o volném obchodu a zaměříme se tady na Latinskou Ameriku a zapomínáme na naše vlastní země, například na Francii a zapomínáme na to, že Evropané jsou proti Mercosuru proti této dohodě. Vy tady hovoříte o mechanismu ochrany, ale podle toho, jak jste to představil, si myslím, že to nebude užitečné. Protože tady bude vlastně taková nekalá konkurence, zemědělci nebudou moci se věnovat své činnosti tak, jak by chtěli, právě z důvodu toho, že tady ta dohota, já si myslím, že je příliš pozdě. Podívejme se na kvalitu produktů, které se dováží z Jižní Ameriky. Ta vyvolává v Evropanech znepokojení, obavy a uvědomeň si, že Mercosur je více konkurenceschopný než my a bude přímo konkurovat našim evropským produktům, což povede k tomu, že se tady budou ztrácet pracovní místa, například cukr. A já se tedy ptám, jaké pojistky tam máte pro ochranu například producentů cukru ve Francii, já pouze potrhuji, že dnes v Evropě dohoda s Mercosurem vyvolává velké obavy. Já se vás ptám, jakým způsobem boj, nám, tedy producentům cukru, pojistí, poskytnete určité pojistky, záruky, že nás ochráníme. Děkuji kolegyně, kolegyně Skotka. To. Děkuji vám, pane předsedo. Tak, já jsem dorazila později dnes a jsem ráda, že ještě mám možnost promluvit. Já jsem eh, byla s delegací domorodců z Brazílie a mm, vyprávěli mi o genocidě v jejich zemi a ekocidě. E, já bych, e, jsem, já bych se chtěla zeptat, jak jsme mohli tomu fašistovi Bolsonárovi, e, který má skutečně genocidní záměry, jak jsme mu mohli dát zelenou, aby mohl vyslat rangery, aby pálili své lesy Určitě eh, je to naše evropská obchodní politika, která způsobila tyto problémy eh, v Amazonii. A je skutečně eh, výsměch, když říkáte, že obchodní politika Evropské unie pracuje pro dobro všech. Děkuji. Tak my jsme nyní dospěli k konci otázek a nyní je na vás, abyste odpověděli. Děkuji. To bylo velmi užitečné a zajímavé kolo otázek a e, připomínek, jimiž se komise bude velmi vážně zabývat. My vítáme tento dialog s vámi ještě z předchozího kolečka jsem eh, nezodpověděl jednu otázku. Jednalo se o tu miliardu eur podpory evropskému farmářskému sektoru. Ehm, komisař Hogan to avizoval, že to bude k dispozici v červenci. Eh, není možné eh, poskytnout více jasných informací o nástroji, který bude takto využit, ale myslím, že dnes postačí říci, že za prvé neočekáváme, že tento nástroj bude vůbec eh, potřebný, protože jak jsem se snažil vysvětlit, my jsme zapracovali do dohody mnoho zmírňujících opatření, tak aby nevznikly vážné problémy pro evropský zemědělský sektor. A za druhé, myslím, že jsme prokázali v uplynulých pěti, šesti letech, jaká je naše reakce na ruský zákaz nebo ruské embargo, eh, také pokud jde o mléčné odvětví a extrémní eh, povětnostní podmínky, že naše regulace společného trhu má onu palební sílu a nástroje podpořit pomoci eh, zemědělcům v obtížných situacích a právě odtud přijde ona miliarda eur, ale je to skutečně velmi hypotetická úvaha, protože neuvažujeme o tom, že to bude vůbec eh, zapotřebí z těch vysvětlených důvodů. A nyní eh, k ostatním otázkám a připomínkám. Padla otázka eh, na, nebo po mikrobiální odolnosti a řeklo se, že Mercosur má mnohem nižší standardy v tomto ohledu. Není to pravda, hm, Oni jsou skutečně zavázáni politice eh, zdraví a mají eh, velmi vysoká pravidla EMA. Eh, to může být dále zlepšováno a počítáme s kooperací v oblasti EMA a navíc budeme, bude u nás platit zákaz dovozu produktů, které, kde se budou používat látky na podporu růstu. Takže tato situace v spolupráci s Mercosurem je eh, řešena eh, a je pozitivní. Několik poslanců řeklo, že vítá, by uvítala eh, podrobnější diskuse této věci my jsme připraveni to učinit. Načasování by asi bylo vhodné, jakmile budeme mít už k dispozici eh, eh, dispozici eh, podrobnější, podrobnější informace. Dále se hovořilo o tom, že je nutno eh, odstránit eh, překážky bariéry na úrovni Mercosuru. Eh, souhlasíme s tím, pokud jde o naše vývozy. Když se podíváte na kapitolu SPS v, to, v této dohodě, tak zjistíte, že celá řada byrokratických překážek na straně Mercosuru bude skutečně řešena v této kapitole, ať už půjde o využívání mezinárodních standardů Mercosurem nebo eh, konečné termíny eh, schvalování dovozu, regionalizaci eh, podpory ex, evropských exportů nebo takzvaný prelisting Máme tedy celou řadu velmi pozitivních závazků eh, ze strany Mercosuru, což usnadní naše vývozy zejména eh, zvířat, ale také ovoce a zeleniny eh, do zemí Mercosuru. Dále, zdali budou vaše zájmy uhájeny v této dohodě já bych rád poukázal na mléčný sektor, víno, alkohol, nápoje a vlastně celou plejádu potravin, eh, sušenek, eh, sladkostí, eh, geografických značení, kde máme dobré výsledky, až po podporu našeho režimu SPS. Ve všech těchto oblastech hájíme, chráníme a vyvážíme nejenom evropské eh, potraviny, ale také naše standardy a náš regulační přístup. Dále padla otázka týkající se medu. My jsme učinili ústupek v rámci FTA 45 tisíc tun medu se eh, za uh, nulové clo. Dosud to clo bylo velmi eh, vysoké, je to velmi skromný ústupek. Bude to opět rozloženo na 6 let, takže nikoli okamžité. Trh v Evropě eh, roste poměrně rychle spotřeba medu narůstá, nemůžeme zásobovat nebo uspokojit vlastní potřeby ani zdaleka a proto potřebujeme dovážet med. A proto jsme poskytli tuto skromnou mm, úlevu zemím Mercosuru. Jejich med je eh, mnohem hodnotnější, kvalitnější a také má vyšší cenu než eh, Čína a očekáváme, že eh, velké množství medu z Mercosuru, který bude dovezen eh, během eh, následujících 6 až 10 let, eh, nahradí čínský med na evropském trhu. Dále kolegové se ptali, hm, co z toho bude mít Polsko. Já bych zdůraznil tady mléčný sektor a také alkohol a zeměpisné značení vepřové, jablka a hrušky a měkké ovoce. Tady všude můžete mít určitě čistý zisk. Eh, dále zámořské tarify. Tady máme specifické pojistky eh, v dohodě chránit eh, produkci cukru, zejména z zámořských teritorií. Ehm, I když bude určitý dopad na produkci, zejména ze zámořských oblastí, tak můžeme přijmout určitá opatření a pokud jde o cukerní sektor, jak jsem již uvedl, nenabízíme žádné nové objemy, tedy ústupky v objemech na cukr. My pouze umožňujeme Brazilcům exportovat stávající kvóty za nižší cla. A poslední poznámka k otázce, tedy mnohem rozsáhlejší otázce odlesňování, to přesahuje rámec DG Agri a Amazonie. Nevěřím, že rangeři byli jaksi <laughs> eh, podpoření nebo eh, povzbuzeni Mercosurem. To je eh, něco, co se děje už dlouho. A objem skutečně je, je rozsáhlý, ale je to něco, co musíme verifikovat, když budeme provádět hodnocení dopadů na udržitelnost. Thank you. Děkuji. Ano, krátce odpovím první otázka jestli tato, mm, eh, jak, kdy vstoupí v platnost, jestli vstoupí v platnost. Ano, to je velmi dobrá otázka. Odhaduji to stejně tak jako vy a možná máte lepší odhad, protože do jisté míry práce komise eh, je ukončena. My jsme odvedli jednání, vyjednali jsme něco, o čem si myslíte, že je udržitelné, vyvážené. A teď eh, to předkládáme eh, k ratifikaci ehm, ehm, zákonodárcům v EU, což je Rada Evropský parlament. Takže Zdali to vstoupí v platnost, eh, eh, velmi závisí na vás. Eh, mělo by to vstoupit v platnost, ano, když to srovnáte s jinými obchodními dohodami, třeba s celou tou evropskou obchodní politikou, hm, máme tady celou řadu obchodních dohod, které prošly tímto parlamentem, tak si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament schválil také tuto dohodu, protože je vyvážená, eh, je dobrá pro bilaterální vztahy a eh, také velmi vážně bere v úvahu eh, naši situaci, která je citlivá. A Určitě souhlasím s tím, co říkal John k lesním požárům byly zapříčiněny právě touto dohodou, nemyslím si to, ehm, ehm, jsou ehm, velmi ničím závažným. Ano, to je něco, co nám leží na srdci, ale otázka, kterou si musíme položit, je, co budeme chtít udělat. Budeme chtít teď eh, zvýšit eh, eh, naše možnosti, jak se postavit této otázce tím, že zlepšíme komunikační kanály, tím, že mm, vezmeme v úvahu, to, to není jen otázka pana Bolsonára, já si myslím, že je to dohoda, která byla vyjednána na dlouhou dobu, dohoda mezi námi a Mercosurem, mezi námi a Brazílií, mezi námi a Argentinou, mezi námi a Uruguayi a Paraguay. A pokud, tady otázka zní, jestli nám leží na srdci Brazílie nebo bilaterální vztahy. Zajímáme se o takové obchody s Brazílií. To může mít veliký dopad na nás, celá otázka odlesňování a lesních požárů. Já si myslím, že pak odpověď zní, že tato dohoda nám dá do ruky daleko více možností eh, se tomu věnovat. A dá to také víc možností, a to je taky důležité, občanským společnostem na obou stranách, tak aby se angažovali, eh, aby vstoupili v dialog s námi jak individuálně, eh, to uděláme na eh, naší straně. Mm, budeme tady poradní skupiny na domácí scéně, eh, které budou diskutovat s námi o tom, co jsou důležité otázky a jak se jim věnovat. A pak tu bude, budou setkání v rámci dohody, kde my společně s Mercosurem mm, budeme jednat s občanskými společnostmi a ty budou mít zase možnost se dát eh, dohromady, sejít se, eh, třeba nevládní organizace eh, nebo i odbory, budou moci rozhodnout, které jsou to otázky, které budou projednávat. A konečně princip obezřetnosti. Já si myslím, že to je velice důležitý aspekt. Tento princip, podle mého názoru, znamená, že máme možnost učinit protektivní opatření, ochranná opatření i v případě eh, vědecké nejistoty. A jak víte, je tu celá řada eh, obchodních partnerů, kteří nejsou moc eh, nadšení tímto principem a způsobem, jak ho prosazujeme. Ale tato dohoda je důležitá, protože je to druhá dohoda, kde jsme začlenili konkrétní odkaz pro jednotlivé strany, aby založili svou legislativu právě na tomto principu. A myslíme si, že to je velice Eh, důležitá věc, které jsme dosáhli. Bylo to důležité pro Mercosur, ale také eh, jsme měli možnost přesvědčit Mercosur o tom, aby to akceptoval. Eh, bude možné tady udělat odkaz na celou řadu případů, kdy Mercosur zakládá na své vlastní legislativě. Když se ale pohlednete po světě, není to jednoduché, spousta lidí to spochybňuje a proto je to pro nás důležité, protože tady máme dalšího spojence v tomto boji. Děkuji. Děkuji mnohokrát za rozpravu, děkuji mnohokrát oběma zástupcům komise. Získal jsem dojem, že toto asi nebude naše poslední rozprava o Mercosuru. A Eh, sami vidíte, jak velký zájem eh, to eh, tady vyvolává. Měli jsme dnes dopoledne více než 40 řečníků, kteří vystupovali a kladli otázky. Mnoho z otázek bylo zodpovězeno, ale mám do, dojem, že některé pouze částečně, některé zodpovězeny nebyly. To tedy znamená, že toto téma i nadále zůstane na naší agendě. Děkuji mnohokrát. Čas již velmi pokročil a my se dostáváme k bodu 5 na našem pořadu jednání, což je výměna názorů se dvěma zástupci komise, která se týká aktu v přeneseném pravomoci, která se týká podniků, které chovají zvířata a vysledovatelnosti určitých chovaných zvířat a vajec. Zde máme nyní dva zástupce komise, kteří si řečnickou dobu mezi sebe rozdělí. Je to pan Francesco do Cordejo a paní Barbara Logar. Můžete si tedy rozhodnout, kdo vystoupí jako první. morning. Prosím zástupce komise, aby se uh, ujali slova, prosím. Hezké dopoledne, děkuji minister Francisco Revidero. Eh, nejprve bych se chtěl omluvit eh, za pana ředitele Van Gutena, který byl odvolán na jiné naléhavé zasedání, bylo to něco důležité, asi Brexit. A teď si projdeme body, jak jsme byli požádány z komise. Budeme hovořit o akte přenesené pravomoci a o e, určitých požadavcích e, týkající se e, registrace, schvalování určitých zařízení, ale pochopil jsem, že to je otázka citlivá. Mm, moje kolegyně Barbara Luga eh, pak přijde k detailům eh, celé prezentace. Dovolte mi, abych velmi stručně představil to, o čem zde hovoříme. Mluvíme eh, o úhelném kameni, hlavních principech ehm, dobrých podmínek zvířat. Mm, ehm, důležitá je identifikace a registrace zvířat. Bez řádné registrace jednotlivých zařízení není možné učinit nic v boji proti chorobám zvířecím. Máme vynikající systém eh, vysledovatelnosti v Evropské unii a eh, toto bylo vytvořeno eh, po tom, co, čemu jsme se přiučili po krizi. Zmíním jenom to krátce. BSI a kulhavka, slinivka, všechno, co máme teď, vlastně e, pochází z velmi špatné zkušenosti, kterou jsme utrpěli na začátku století. E, tyto principy, které jsme znovu zavedli e, do nového zákona o dobrých podmínkách zvířat, a tyto principy se dále rozvíjí v těchto aktech přenesené pravomoci a uvidíte, že to je velmi obsáhlá záležitost, velmi ambiciozní. Jsem rád, že vidím, že obavy, které byly vzneseny v parlamentu, se soustředují na jenom minimální eh, aspekty eh, v rámci eh, těchto široce koncipovaných antipilzních cílů. To znamená, další detaily vysvětlí paní doktorka Lokan. Stručně přejdeme prezentací a vysvětlíme vám celkový kontext identifikace legislativy a vysledovatelnosti v Evropské unii. Thank you very much. Děkuji. Přeji hezké dopoledne, vážení poslanci, dámy a pánové. Jak eh, již bylo vysvětleno v úvodu, pokusím se eh, s vámi eh, krátce projít naší prezentací těchto aktů přenesené pravomoci a chci poděkovat za možnost, které se mi dostalo vysvětlit vám tato důležitá akta. Takže e, akta přenesené pravomoci, o kterých mluvíme, e, zde jde o určité aspekty e, týkající se zařízení, registrace, schválení zařízení, určité aspekty registrace dovozců, dále vysledovatelnost chovaných suchozemských zvířat. Tato akta přenesené pravomoci vlastně doplňují základní nařízení, a která a, a jsou to základním nařízení, to je nařízení z roku 2016 14 429 o eh, přenosných chorobách zvířat a mm, mm, je to známo jako Animal Health Law. Kdykoliv budu později o tom mluvit ve své prezentaci, tak budu mluvit o AHL, tak budete vědět, že mluvím právě o onom základním nařízení. Takže mm, akta přenesené pravomoci musí být čtena v souvislosti s tímto základním nařízením a jsou tady určitá nařízení o eh, registraci eh, pro dovoz vozce nebo převozce, dále schválení zařízení, eh, dále záznamy o provozovatelech v těchto zařízeních nebo záznamy o eh, dopravců. A také jsou tu stanovená pravidla pro eh, ty, kteří registrují tato zařízení nebo dopravce. Jsou tu nařízení týkající se vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat. Pak jsou eh, tu na konci ještě nějaká eh, přechodná opatření, která mají eh, ochránit přeskočím hned k samé podstatě těchto aktů přenesené pravomoci. Co se týče registrace zařízení a převozu, důležitá věc, kterou, na kterou nesmíme zapomínat, je to, že eh, zákon o dobrých podmínkách eh, zvířat, to je základní nařízení, eh, stanovuje veškeré závazky pro registraci všech zařízení, která chovají schozemská zvířata a také závazky týkající se registrace dopravců a tato akta, e, ta nemohou už udělat nic více, než jen e, dodat k seznamu registrovaných dopravců ještě další e, převozce dopravce, kteří představují určité riziko. Proto to, že transportují určitý druh zvířat, která představují riziko. A proto tady máme e, onou malou červenou tečku, která e, ukazuje, že ještě přidáváme dvě kategorie e, dopravců do registraci závazku a to jsou právě, to je ti, kteří převážejí drůbež a kočky, psy, fretky. A chtěla bych jenom připomenout, že závazky ehm, registrační, ehm, to jsou velmi základní administrativní postupy. Ehm, Provazovatele jsou, jsou informováni o základních věcech a to je vše zakotveno v těchto závazcích. Pak přicházíme k jiným zařízením, která představují vyšší míru rizika Eh, kvůli povaze zvířat, která jsou tady eh, chována. A pro tato zařízení eh, tady máme závazek schválení, to je všechno zakotveno v zákoně o dobrých podmínkách zvířat a tady vidíte, že je tady závazek schválení například drůbež, máme to zakotveno v základním nařízení, tento Eh, závazek, eh, ten se týká líhní, pak je tady závazek eh, pro schválení zařízení, která chovají drůbež, když se přenášejí nebo převážejí do jiného členského státu. A pak jsou tu ještě mm, specifická zařízení, která musí být také schválena. Tyto, tato akta přenesené pravomoci ovšem na jedné straně na jedné straně Eh, tu máme eh, závazky, nebo tady eh, z toho jsou vyňata určitá, určité věci, například tam, kde to nemusí být schvalováno, třeba když jsou převáženy na určité veletrhy nebo soutěže, ale na druhé straně Tady máme eh, jiné závazky eh, týkající se koček, fretek, eh, psů. Také přidáváme ještě do těchto aktů přístřežky pro kočky, psy, fretky. To vzniklo protože docházelo k pohybu a převozu koček a psů, e, proto jsme dodali tyto dva aspekty. Dále ještě přidáváme závazky pro schválení a pro e, e, kontrolu dalších zvířat. Dále jsou tu konkrétní um, zařízení jako některá výroba, která jsou z environmentálního hlediska izolována. A pak jsou tady pravidla Ehm, eh, pro eh, eh, zařízení, která chovají ehm, další zvířata, která jsou například, ehm, musí být v karanténě. Tato zařízení, která jsou způsobila pro schválení, musí splnit další požadavky. Ty se týkají izolace, další bezpečnostní opatření, kontrolní mechanismy a podobně a také kompetentní úřady by měly kontrolovat tyto věci ještě předtím, než se vydá schválení takovéhoto eh, zařízení. Pak jenom krátce eh, k dalším pravidlům, eh, kdy jde o záznamy, závazky spojené se záznamy pro eh, provozovatele. Zase základní požadavky jsou nastíněny v onom zákoně a ještě přidáváme pár dalších prvků pro každý druh zařízení. Jsou to prvky, které se buď Eh, vztahují k na vysledovatelnost nebo na posouzení ehm, stavu, zdravotního stavu eh, zvířat v těchto zařízeních. Dále, eh, důležitým prvkem ehm, jsou tu rejstříky nebo registry těchto zařízení a dopravců. Ty musí být v rukou kompetentních ehm, úřadů členských států. Takže tady vidíte, že je pár takových rejstříků, nebo registrů to jsou zařízení, která chovají suchozemská zvířata, pak registry dopravců. A registry těch provazovatelů, kteří mají určitá, shromažďují eh, zvířata. A pro eh, zařízení z růbeží, eh, takzvaní přepravci nebo obchodníci. A pak tu máme registry se schválenými zařízeními. A k druhému bodu. Druhá část těchto aktů přenesené pravomoci. Tady se mluví o vysledovatelnosti e, neboli o identifikovatelnosti, o registraci e, zvířat. Jak víte, jsou tady čtyři hlavní e, prvky této vysledovatelnosti. Za prvé musíme vědět, že jsou z registrovaných, schválených zařízeních nebo podniků. Tady používáme teď této terminologie, v budoucnosti budeme mluvit o establishments, jsou tu prostředky a metody, jak je identifikovat, pak tu máme identifikační dokument, který je takovým pasem, nebo dokumenty pro pohyb těchto zvířat, třeba pro kozy, ovce, prasata, pak tu máme databázi počítačovou. Všechno toto je detailněji obsaženo v aktech přenesené pravomoci, pak tu máme pravidla týkající se různých různých druhů tradiční druhy hovězí a další, třeba psy, pak tady máme nové eh, druhy. A dále je tu celá řada výjimek a eh, zvláštních opatření. Takže z hlediska Identifikace hovězích eh, zvířat eh, tady neměníme mnohé, pouze přidáváme určité výjimky u hovězího, zejména pokud je o kulturní, sportovní, pokud jde o ovčí a kozí, to je zajímavé. Tady máme základní pravidlo, které je dvojího charakteru, základní pravidlo pro pohyb zvířat, které jsou mladší 12 měsíců a jdou na jatka, pravidlo pro pohyb uvnitř členských států a pak um, pohyb mezi členskými státy. Dále máme eh, pravidlo pro nejatečná zvířata a pak ještě řada výjimek mm, pro různé okolnosti a mm, jak jsme dosud slyšeli, problém, který eh, zazněl v tomto parlamentu nedávno, eh, spočívá eh, v poslední výjimce zde na slajdu u jatečných zvířat mladších 12 měsíců, které buď procházejí výkrmem, výkrmovou jednotkou anebo prostě jiným zařízením a e, musí být kodovány. Dále u e, prasečích e, zvíř, druhu druh, u prasečích druhu, tam nemáme nové výjimky u psů a koček tam jsou pravidla v případech pohybu eh, z jednoho členského státu do druhého nová pravidla platí i v případě eh, ptáků eh, exotických a dále je zde ještě Eh, dodatek k tomuto aktu v přenesené pravomoci, eh, který vám můžeme zaslat, týká se ryb. Děkuji eh, zástupcům komise. Máme zde ještě několik kolegů, kteří chtějí Ehm, vznést otázky. Ehm, můj návrh je, abychom odpovědi pak zastali ehm, v písemné podobě, protože jsme e, omezováni časem a blíží se čas pro schůzi koordinátorů. Máte proti tomu námitky nikoli, takže kolegyně Aguilera má slovo. Děkuji. Budu stručná. Podle mne je tato legislativa důležitá. Jak tedy to nařízení, tak ten akt přenesené pravomoci. V zásadě, a to zdůrazňuji, v zásadě s tím souvisím, souhlasím, je tam několik důležitých pokroků pro blaho zvířat, ale vnímám tam jeden aspekt, který by bylo třeba pozměnit a měli bychom mít nějaké závazné písemné prohlášení před tímto výborem, že se tak stane, nebo jinak budu muset být proti. A mám tím na mysli článek 45 a 46, kde je eh, navrhovaná formulace týká se kos a ovcí, kde se říká, že Nejdříve budou dovezeni do výkrmného zařízení a pak během 12 měsíců budou dovezeny na porážku a že, že musí být všechny individuálně identifikovatelné běžnou ušní známkou což bude dodatečné prvek k elektronickému označení. Podle mě to není nutné. Já se domnívám, že pokud už máme platný identifikační systém pomocí ušní známky, který tak by vlastně to mělo asi být dostačující, jak říkám. Pokud mi někdo ústně, ale písemně přislíbí, že to bude pozměněno v mém smyslu, tak to mohou podpořit. V opačném případě eh, budu proti. Předseda, děkuji. Nyní tedy bude platit řečnická doba jedna minuta a já bych ale rád uzavřel seznam řečníků. Máme kolega 10 Amano Neuchel Cavalier, Jutema Bito, Toleda, Šalipi, Alexander, Buda a Rysen. A prosím, ještě kolega Sojdo, dobrá. Tímto uzavírám seznam řečníků a prosím kolegu 10. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Debata, kterou tady máme po debatě o Mercosuru, Myslím si, že asi brazilští poslanci nevěnují tolik času vysledovatelnosti zvířat. To jsem taky chtěl tady jaksi na dnes, abychom si objasnili veškerou problematiku Mercosuru. Já souhlasím s paní Aguilerou. Myslím si, že co se týče otázek eh, kos a ovcí, je tady ještě další takový argument. Ehm, to, že to, co vlastně chceme po těch producentech koz a ovec, proto abychom identifikovali ty kozy a ovce, vlastně celá ten postup je dražší než ta koza či ovce samotná. Takže pokud vy chcete neustále tady zavádět nová nová pravidla, nové nové povinnosti a trestat tím naše producenty, tak já s tím nesouhlasím a chci, aby tady byla skutečně výjimka pro tento typ produkce. Děkuji předseda a nyní kolega Amaro. Děkuji mnohokrát. Já také chtěla jsem se přesně zmínit o tom, co tady již bylo nadneseno, té výjimce, článek 45, neboť Portugalsko rovněž na radě vyjádřilo své obavy z tohoto a musím říct, že Toto je určitý kompromis a bude to mít negativní, velice silný dopad na mou zemi a také na další země. My se domluváme, že to je naprosto nepotřebné, je to, není to, je to prostě zbytečné a ne, neplní to ten cíl lepší vysledovatelnosti. Je to příliš velké otepře, opatření. My tady máme takovou tu velkovskou ekonomiku a pokud by tam byla takováto povinnost, tak to na tu naši běžnou venkovskou ekonomiku bude mít velice negativní dobat, dopad. Já si tedy myslím, že by komise měla vnímat eh, vlastně tu celou problematiku, a problematiku těch malých producentů ve venkovských oblastech. A pokud bude zavádět nějaké takovéto přísné opatření, tak by jim měla nějakým způsobem pomoci. Pokud ne, tak vlastně tady škodíme zemědělství právě v těch oblastech, kdy jsou zemědělci nejzranitelnější. Kolegyně Neuchl Stručná otázka. Eh, zmiňoval jste, že je třeba registrovat kočky, psy a fretky, ale nikdy jste eh, nezmiňoval, že je třeba registrovat králíky. To by mě tedy zajímalo, jak to s králíky vypadá. Předseda, děkuji. Kolegyně Kavalie, děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych pouze posílila to, co tady bylo řečeno ty obavy z toho delegovaného aktu, který má mnoho pozitivních aspektů, ale bohužel mnoho aspektů, které mohou být velice škodlivé, zejména právě pro odvětví kos a ovcí v zemi, jako je Portugalsku. Článek 45 tady zavádí povinnost, aby malí producenti Eh, vlastně, aby označovali své kozy když ani není třeba je možná ani někam odvážet, nebudou transportovány, je to zbytečné, znamená to, že všichni ty malí přežvíkavci, kteří se eh, přesouvají pouze po, po, v rámci jedné, jedné země, je to běžné pro jejich život, musí být takto identifikováni. Jak to tady bylo řečeno, je to příliš velký požadavek pro naše malé producenty. Ta zvířata mají vlastně nízkou ekonomickou hodnotu a tady by museli být takto nákladně identifikovány což povede k velmi negativnímu dopadu na sektor, který již nyní čelí velkým potížím. A pro Portugalsko bylo to skutečně může znamenat, že se nám bude stále více ještě vylivňovat jaksi vnitrozemí, takže další velmi negativní dopad. Proto bychom tedy chtěli se zeptat komise, jak vnímá naše znepokojení a jakým způsobem chce řešit tyto velice oprávněné obavy našich zemědělců. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám krátkou otázku a také eh, eh, předkládám písemnou otázku, takže dostanu odpověď. V novém zákonu o zdraví zvířat eh, je uvedeno, že registrace se bude také týkat eh, zvířat eh, pro zájmy, zájmovou činnost. Je to proporcionální, jestliže veškerá drůbež v zemích Evropské unie musí být registrována? Děkuji, kolego Pito. Děkuji, pane předsedo. Buďme jasní, co se týče vysledovatelnosti, tady nehovoříme o ničem. A už tady máme určitou věc, není to, že bychom začínali od nuly. Máme tady relativně dobrou vysledovatelnost a já skutečně se přidávám k těm, kteří říkají, ano, by bylo výhodné, aby to takto praktikovali i v Mercosuru. Mm, ta logika veškeré té identifikace a vysledovatelnosti v sobě nese riziko, že velice poškodí určitým ekonomickým odvětvím. A mně se velice líbilo, co říkala paní Agila, a to tady velice dobře objasnila, nebudu to opakovat, ale e, ještě mm, bych rád e, řekl, že ano, je to pravda, že Mercosur bude konkurenčně schopnější než naši evropští zemědělci, protože oni mají tolik povinností identifikace, která už je a nyní vlastně na ně navolujeme další zátěž, eh, tak to je vlastně opět něco, co zhorší konkurenceschopnost našich evropských chovatelů. Děkuji. Děkuji předseda, pane kolego, Pito, eh, kolegyně Pito. Eh, musím říct, že pokud budete hovořit příliš rychle, tak je to pro eh, tlumočníky obtížné, takže vás prosím, paní kolegyně, abyste hovořila poněkud pomaleji. Děkuji, pane předsedo. Ano, já naprosto souhlasím s tím, co tady již bylo řešeno. Eh, vy tady nahrazujeme tu klasifikovou identifikaci zvířat elektronickou, není to podle mě vůbec žádným způsobem ospravedlitelné, není proto důvod, nemáme problém s vysledovatelností právě v této oblasti. V tom případě nechápu, proč toto komise navrhuje z horšuje tady život našim zemědělcům. A tak by třeba si uvědomit, že ty elektronické značky jsou mnohem větší než ty běžné ušní známky, takže to asi nebude dobré pro blaho zvířat. I z tohoto pohledu ta elektronická známka eh, vlastně je velice drahá, takže já se vás ptám, eh, nebo přeji si od komise, aby podala parlamentu přísilné prohlášení, kde se zaváže změní tento delegovaný akt, zejména články 45 a 46 a teprve pak budeme s to eh, souhlasit s tímto textem. Další kolegyně, děkuji pane předsedo, já jsem velice ráda, že máme tuto debatu, protože eh, já jsem se v létě setkávala se zemědělci, už jsem se také obracela na komisi, já naprosto souhlasím s tím, co říkají zde kolegové, v, jistém, v jistých zemích, zejména na jihu Evropy, to bude problematické. Eh, protože tady máme velice dobrou vysledovatelnost eh, a nevím, proč by tady měla být další elektronická identifikace. Podle mě je to naprosto nepřiměřené a vystaví to velkému riziku celé toto odvětví. Eh, budou. Proto se ptám komise, zda je ochotná, jak to jak už vlastně asi přislíbila v září. Zde tedy ochotna přijmout pozměnění eh, akt přenesené pravomoci, které bude pozměněn právě v těchto aspektech, jak to tady zmiňujeme. Nejde nám o celek té vysledovatelnosti, ale o tyto konkrétní případy, které jsme zde rozvedli. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně Šáje Bírek. Voorzitter, de eerste vraag is de hobbymatig gehouden dieren. Dat je twee of drie kippen al moet gaan melden. Děkuji. První uh, uh, otázka v případě eh, zájmové činnosti eh, eh, dvě, tři kuřata je potřeba to registrovat sleduje to Evropská komise. Druhá otázka. Hovoříme-li o tomto tématu? Hovoříme o Evropě. Ano, před chvílí bylo tématem Mercosur, ale my máme vnitřní trh se stejnými právy i povinnostmi pro všechny. A hovoříme-li o ovcích a e, kozách, tak jde o sledovatelnost také e, nemocí zvířat s e, rozsáhlými účinky. Bude komise pak informovat, které země byly proti. Já bych měla ráda o tom následnou debatu debatu. Není přece možné, že jedna země to bude držovat, druhá nikoli. Je to přece, má to daleko sáhlé následky. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji. Velmi stručně je důležité zajistit sledovatelnost Neměli bychom zatěžovat ale naše farmáře více, než je nutné. Byť je sledovatelnost eh, důležitá. Eh, koz, kozy a také eh, vepřové maso je již vyváženo ehm, a mnohdy je to obtížné někdy eh, se může stát, že ztratí své ušní eh, štítky a proto mikročipy můžou být dobré eh, řešení. Pokud jde o transport, tak mnohdy dochází k problémům. Evropská komise to již zaznamenala, ale Někdy se stává, že pracovníci z Evropské komisy přicházejí do naší e, země a, někdy, a ještě nikdy neviděli farmu. E, takže to by mělo být zakázáno. Děkuji. Kolega Husn. Děkuji velmi krátce, pane předsedo. Já se připojuji k tomu, co zaznělo o um, držitelích zvířat eh, v rámci zájmové činnosti. Pokud jde o registraci a eh, sledovatelnost, to musí být velmi dobře upraveno, bez diskuse. Eh, a skutečně pod to spadají i farmáři, kteří to vykonávají zájmovou, v rámci zájmové činnosti. Děkuji. Kolega Sojdo. Děkuji, pane eh, předsedo. Já chci poděkovat komisi za práci eh, ohledně zpětné sledovatelnosti, ale eh, Konec konců jde o velmi důležité téma pro španělské chovatele dobytka totiž povinnost, že v určitých případech eh, by se mělo počítat s elektronickými mikročipy, zejména u eh, vepřů a kos. Eh, konec konců v naší zemi je to důležitý sektor, který přispěl ke konjunktuře v naší zemi v posledních letech a o to se zasloužili právě zemědělci a chovatele dobytka, kteří velmi přísně a pečlivě dodržují dodržovali všechna pravidla pohody zvířat a tak dále. Přesto ale eh, trpí eh, masný průmysl v naší zemi eh, pod různými předsudky a to je nutno odbourat jinak ehm, také bude eh, kategoricky proti tomuto textu. Děkuji kolegyně, kolegové za eh, toto kolečko otázek a jak jsme se původně dohodli, eh, komise písemně všechny otázky zodpoví a na tomto místě tedy končím zasedání pro toto dopoledne. Nyní následuje zasedání koordinátorů, které bude neveřejné. Opět se uvidíme ve 14 hodin 30 minut a prvním bodem pořadu bude eh, cukerní trh. Pane předsedo, tady ještě otázka. Eh, považuji za správné, že dostaneme odpovědi písemně, ale musíme je dostat neprodleně, neboť na této odpovědi závisí to, jak my zde na výboru budeme postupovat dál. Všichni poslanci se v tomto smyslu vyjádřili velice jasně a proto prosím o to, abychom dostali odpověď bezprostředně, tak, abychom mohli přijmout rozhodnutí. Je totiž to, zda budeme pro tento a delegovaný akt či proti. Předseda stručně komise, ale prosím velice stručně. Děkuji za tuto příležitost. První poselství. My jsme pochopili vaše starosti, jsme ochotní zvážit všechny možné obce, jsme připraveni upravit eh, rychle a vhodně tento text za předpokladu, že řešení Eh, nebude eh, překážet cíly eh, sledovatelnosti a bude to vyhovat všechným hráčům. Takže určitě splníme naši domácí úlohu. Doufám, že to je jasná odpověď, která uspokojí ctihodné poslance. Děkuji. Děkuji. Je mi líto, ale toto mě neuklidnilo. Tato odpověď mě vůbec neuklidnila, jsem stále nervózní když tak naslouchám vyjádření komise, jsem znepokojená. Já tady chci, vě- chci, aby nám přislíbil, že nám písemně slíbí, že to změní. Předseda děkuji, ale nemůžeme tady opět zahajovat dialog s komisí. Je jasné, že komise eh, musí odpovědět rychle a poskytnout nám to tak, jak jsme se dohodli. Nyní se dostáváme k schůzi koordinátorů a já vás prosím,